Uh, well, good afternoon, everybody. Dobré odpoledne vám všem. Vítám vás na našem slyšení, které se týká uh, provádění směrnice o službách s tím, že by se měla zaměřit na uh, mise pro hospodářský růst nebo úkoly ve prospěch hospodářského růstu, on, eh, to je ten výraz Mission Growth, který nyní komise hodně používá. A my tedy dnes odpoledne si budeme bavit o tom, jak by směrnice o službách mohla přispět, jak přispívá nebo nepřispívá k hospodářskému růstu. Máte všichni program konference, vítám srdečně všechny naše řečníky a e, oni dostali pokyny ohledně řečnické doby, takže já to tady budu Eh, hlídat. Máme takové eh, uživatelsky přátelské stopky, které vám pomůžou sledovat ten čas, tak aby nám vybyl čas i na dotazy. Vítám tady poslance Evropského parlamentu a také případně ty, kteří nás sledují prostřednictvím internetového přenosu. Slyšení je nedílnou součástí práce naší zpravodajky Anny Marie Koráci eh, Bild, která připravuje zprávu z vlastního podnětu. A já bych jí tedy požádal, aby nás uvedla do tématu a potom zahájíme slyšení samotné. Budeme mít to rozděleno do dvou panelů. Ten první panel se týká reakce na krizi, odstraňování překážek a uvolňování růstu ve službách. A druhý panel je nazvaný eh, Inovace, maximalizace hospodářských dopadů na podniky a spotřebitele. Máme tady několik velice zajímavých prezentací, které nás čekají v rámci i toho druhého panelu ohledně toho, jak je možné používat digitální eh, výpočetní technologie eh, a také budeme hovořit eh, o spotřebitelském aspektu, protože určitě to je jeden z důležitých aspektů směrnice o službách eh, a proto také se eh, podílely různé spotřebitelské asociace, aby byl zohledněn i tento aspekt přístupu ke službám. Stručně představím ty řečníky před zahájením panelu, ale měli byste všichni mít eh, složku s profily eh, našich řečníků. Eh, já to tady nebudu číst, protože řečníci to asi sami vědí, nebo si to mohou sami přečíst, co vzrušujícího se o nich napsalo v tom schrnutí. A Úplně nejdříve tedy dám slovo naší zpravodajce Aně Marie Koráca Bild, aby zahájila slyšení. Děkuji Malkolme, děkuji všem, eh, kteří eh, přijeli i zdaleka na toto slyšení, děkuji také těm, kteří poslouchají na internetu. Jednou z dobrých zpráv je, že Malcolm nejen je předseda našeho výboru, ale také mým stínovým zpravodajem za EKR. Máme tady i další kvalitní zpravodaje, stínové paní Rapty za SD, za Alde pana Loikegarda, za Zelené paní Rühle a jsem ráda, že tady je také pan Gebhardt, který přede mnou také zpracovával zprávu na téma směrnice a pak ještě přijde další kolegyně, která také na tomto tématu pracovala. My jsme o tomto tématu hovořili a hovoříme od roku 2006. Lhuta pro provádění 2009, ta je, lhuta, kterou mnohé členské státy nesplnily. Teď je tady riziko, nevím, jestli jste měli čas si přečíst ten můj eh, článek, protože je tam trochu nás tím toho, co řešíme ve výborech. A já mohu říci, že mám poměrně silný mandát v tom smyslu, že nebudeme tolerovat eh, neprovádění směrnice a eh, tento postoj má i komise a my ji v tom plně podporujeme. Někteří lidé ale začínají říkat, že možná jsme byli příliš ambiciozní, možná ta očekávání byla příliš vysoká, možná to není takový potenciál pro pracovní místa. A na to já říkám nikoli. To je eh, mm, špatný přístup. Problémem totiž není směrnice, ale mm, provádění směrnice v členských státech. Jsem ráda, že jsou tady zástupci irského předsednictví. Dnes opravdu budete sedět na horské židli Eh, my se ale každopádně těšíme na konstruktivní dialog s vámi, tak aby se to trochu vylepšilo, abychom věděli, co členské státy dělají, jak před Evropany odůvodníte, že jeden z odvětví, eh, jedno z odvětví, kde je velký potenciál pro růst a pracovní místa, v době, kdy máme problémy s rozpočtem, kdy, kdy tedy eh, by to ne, neovlivnilo peníze daňových poplatníků. Jak vysvětlujete lidem, kteří přecházejí o pracovní místa, že jsme stále ještě nebyli schopni odstranit překážky a bariéry po tolika letech? Naším úkolem teď je najít přidanou hodnotu, která naváže na to, co už se udělalo. Takže pro mě to zaměření je jasné, jak vytvářet více pracovních míst eh, Nejde tady ani o e, pracovní podmínky, protože na tom pracují jiní, pracuje se na textu o vysílání pracovníků a podobně. E, to nechceme nějak zdvojovat tuto práci e, v naší zprávě. A chceme se také zaměřit na rozsah působnosti. Jedná se o 70 evropského HDP, 70 pracovních míst v Evropě přibližně. Takže prosím, pomozte nám zaměřit se na toto téma, abychom opravdu mohli přenést nějakou přidanou hodnotu právě nyní v době krize. Samozřejmě některé členské státy provádějí nedostatečně, některé provádějí je na určité místní úrovni. Zůstává tady celá řada prázdných oblastí, šedých oblastí. Musíme samozřejmě sledovat i interakci s jinými právními předpisy, s vnitrostátními právními předpisy. Vím, že ďábel spočívá v detailu, to se často říká, já tedy předpokládám, že musí být nějaké důvody, proč už komise zahájila více než 12 řízení pro neplnění práva EU. A já doufám, že to nebude jediná cesta, jak toto řešit, že snad i cestou dialogu s členskými státy jim vysvětlíme, že to pro ně je prospěšné, že elektronická e, veřejná zpráva může být prospěšná. Určitě můžeme poukazovat i na dobré příklady, toho, kdy to řádné provádění směrnice o službách skutečně přineslo přidanou hodnotu, vytvořilo pracovní místa. Těším se tedy na ty pozitivní informace, ale případně i na negativní. Eh, komise eh, se, s komisí se nám spolupracuje velice dobře s komisařem Barnierem a jsem velice ráda, že si udělal čas na to, že objel členské státy a hovořil uh, Eh, tam s příslušnými subjekty a hovořil o tom, jak zpracovávat to místo, jednotné kontaktní místo. Tady by mě také zajímaly vaše názory, jak eh, skutečně to tam vnést ten přeshraniční aspekt. A komise eh, se vyjadřuje jasně. Je tady odhadovaný potenciální růst ve výši 2,6 růst HDP v nadcházejících letech, pokud se to podaří implementovat. A já se tedy budu těšit na vaše podněty, které budou potom podkladem pro moji zprávu. Děkuji. Děkuji, děkuji mnohokrát také na to, za to, že vůbec na tom pracuješ. Možná bych eh, tady měla ještě zmínit, že Evelyn Gebhardt byla zpravodajkou pro původní zprávu. Já jsem byl jejím stínovým zpravodajem, takže eh, nás samozřejmě toto slyšení také velice zajímá, abychom viděli, k jakému došlo pokroku. Dobrá, takže eh, přejdeme k prvnímu panelu. Tam máme čtyři eh, řečníky. žaka Pelkmanse, který působí v Centru pro studie evropské politiky CEPS. Víte, že asi, ho, víte asi, že hodně publikoval analýzy aspektů jednotného trhu, jak z hlediska zboží, tak služeb a byl také jedním z prvních, kteří mě vyzvali, abych se setkal. se studenty, když jsem sem přišel ještě eh, jako zelený poslanec v roce 1999. Tehdy jsme se eh, setkali, takže se na něj těším. Pak tady bude Mechtel Umen, to je místo předsedkyně Business Europe a eh, zástupkyně ředitele eh, Svazu nizozemských zaměstnavatelů, takže to bude hovořit z hlediska podniků. Potom za úřadující předsednictví tady máme Tomase Marie, který je ředitelem eh, oddělení pro evropské záležitosti a vnitřní trh, eh, pracovní místa, podniky a inovace. Vím, že eh, ta spolupráce je velice dobrá. Měli jsme tady eh, také Richarda Bručna, s kterým se nám velice dobře spolupracovalo. Ehm, ono má tedy speciální <laughs> místo vzadu, kde jsou vyhrazena místa pro zástupce předsednictví, ale pak si sedne tady k nám dopředu. A jako poslední v tomto panelu vystoupí Veronika Nilsson, eh, která je tajemnicí eh, Evropské odborové konfederace. Každý z vás budete mít 10 minut, budeme to sledovat na těch našich eh, stopkách. Pokud to překročíte, tak se vám tam objeví takové červené hvězdičky. A potom tady budou dotazy, prostor pro dotazy poslanců a potom bych vás poprosil, abyste zareagoval na komentáře a dotazy poslanců a případně mm, pronesli něco na závěr. Takže jako eh, první má slovo Jacques Felkmans. Děkuji, pane předsedo. Deset minut eh, to není dost pro tak komplikované téma, ale vidím, že eh, se tedy zatím rozdává ta prezentace Já jsem to tedy, ten, ty důvody rozdělil do tří bodů. E, zda tedy e, existuje nějaký nevyužitý, nevyužitý potenciál pro růst e, a je, zda máme nějakou spolehlivou analýzu. Druhý bod, zda ta směrnice je spíše na evropské úrovni či vnitrostátní úrovni, jaký je vývoj a jak můžeme postupovat dále. To je tedy třetí bod. Mám tady dva obrázky. Tohle je eh, obrázek, který ukazuje eh, přidanou hodnotu a ten druhý obrázek ukazuje zaměstnanost. Ukazuje se tedy, že služby jsou poměrně rozsáhlým odvětvím a je tedy eh, zcela jasné i z empirických dokladů, že někdy ten význam toho odvětví služeb se opomíjí. Liberalizace služeb v rámci integrace EU nastala celkem pozdě. A teď už nemáme příliš času. V posledních letech služby se hodně řešily na evropské úrovni a pronikaly i do vnitrostátních témat. Byly to vlastně takové dvě, dvě koleje. Ale ty koleje by měly běžet vedle sebe a v tom spočívá tajemství liberalizace služeb. Musíme ale překonat tu eh, směrnici, jenom ten pohled té směrnice o službách a Ano, káva je také důležitá. To je služba, která zvyšuje produktivitu. Pokud se podíváte na tenhle obrázek, doufám, že to je pro vás čitelné. Tady vidíte vše, souhrn toho, co je o službách. Pokud vím, tak nikde neexistuje nějaký rychlý průvodce. Ještě zpátky, prosím. A tady máte eh, tedy celkový přehled eh, liberalizace služeb, harmonizace a politiky hospodářské soutěže. Eh, nahoře tam je zmíněna směrnice o službách eh, a dále šest regulačních režimů ještě nad rámec té směrnice o službách. A bylo by určitě špatné zabývat se jenom směrnicí o službách. Musím upozornit, že i ty, eh, ta další odvětví, když doprava je trochu vzdálená, ale některá další odvětví opravdu mm, působí velké problémy. Zítra v Notre Europe já a kolegové zveřejníme dokument o síťovém průmyslu. Pokud byste to něco takového zveřejnili ve Francii před 20 lety, tak by vás vyhodili, ale teď už je to možné. A my tam tady budeme ukazovat, jak jsme se dostali empiricky daleko. A to jsou témata, která si opravdu vyžadují eh, specifickou pozornost, ale dá to velkou práci. Ale vidíte že tady, že se nejedná čistě jenom o tu směrnici o službách. Tento obrázek ukazuje kontrast mezi přeshraničními obchodními službami a investicemi. Vidíte, že tam je veliký rozdíl. Bohužel parlament a rada v letech 2004 až 2006 eh, nekonečné hodiny, eh, a pan předseda si to pamatuje, diskutovali o té obchodní otázce, ale přitom ty eh, přímé zahraniční investice jsou z dlouhodobého hlediska mnohem důležitější. A tady to máte podloženo těmito grafy. Zapojení EU může vlastně velmi ovlivnit ty tuzemské služby a jejich režimy. A otázka je, směrnice o službách právě tohle dělá, hodně proniká, ale souvisí i s vnitrostátními reformami, to, protože to se nemůže provést na úrovni EU. To je třeba si uvědomit. Také je třeba připomenout, že se musíme použi- ekonomicky poučit z toho, proč eh, služby v EU rostly pomaleji než v USA v těch sledovaných eh, deseti letech. Dole na tomto obrázku eh, jsou uvedeny důvody, které vyplývají i z ekonomických publikací, proč třeba u IKT ten růst byl podstatně nižší v Evropě než v USA. To také musíme mít na paměti. Reformy služeb jsou také dobré pro průmysl v Evropské unii ty vazby jsou velice jasné. Tady to vidíte na tomto obrázku, ty modré sloupečky ukazují význam eh, služeb pro průmysl. Tento význam stále narůstá. Eh, je to, a vyplynulo to i z mnoha projektů rámcového programu 7. Dále je třeba také se eh, podívat na regulaci eh, vnitrostátních eh, služeb. Eh, PMR se, se používá k měření vlastně omezenosti nebo restriktivnosti trhu se službami v dané zemi. Tady zase vidíte na tom obrázku to znázornění a ukazuje se, že nižší PMR, to znamená nižší restriktivita z dlouhodobého hlediska vede k většímu růstu produktivity. Další důležitá věc, to je takzvaný eh, účinek vlastně vlivu služeb na výrobu. Můžu tady uvést příklad Švédska, které je nejméně eh, postiženo tímto účinkem a Rakousko, tam je eh, ten eh, účinek vyšší. Tento účinek, takzvaný knock-on efekt, eh, vlastně znamená, že pokud jsou služby příliš nákladné nebo příliš pomalé, tak je to potom zátěží i pro výrobu. A to se právě projevuje v Rakousku, kde ta rakouská výroba je málo konkurenceschopná kvůli tomu, že služby jsou drahé a pomalé. Hodně to platí právě v odvětví IKT a to asi nemusím ani vysvětlit. Pokud odstraníte tento účinek knock-on, tak tady vidíte příklady produktivity práce a nárůstu této produktivity po deseti letech. Jak vážně to můžeme brát? Samozřejmě ty simulační studie nejsou přesné, ale je vidět, že pokud tento problém odstraníte, pokud se podíváte na ten eh, rozdíl tak skutečně na tom lze získat. Někteří to učinili prostřednictvím směrnice o službách, někteří prostřednictvím vnitrostátních reform, ale je vidět, že to tedy vliv má. Další otázka, možná to nezapadá úplně do tohoto slyšení, to je um, různorodost nebo heterogeneita uh, uh, předpisů. To vyplývá z toho, že členské státy si upravují e, to též bez nějakých e, zvláštních preferencí, ale e, často si každý k tomu něco přidá, takže potom ty, ta regulace je velice heterogenní. A pokud by se toto odstranilo, tak ty účinky jsou opravdu neuvěřitelné. Je to samozřejmě problém pro eh, výbor pro vnitřní trh, protože eh, musíte přemýšlet o tom, co můžete dělat prostřednictvím EU a co ne. Je tady eh, sedm hlavních hospodářských účinků směrnice o službách. Vidím, že už mi zbývá sotva minutka, takže já bych asi doporučil výboru nebo všem zájemcům. Eh, ten obrázek číslo 15 a 16 schrnují, eh, schrnuje sedm hlavních eh, účinků směrnice o službách. Ale ne všem účinkům se věnují naši hospodářští výzkumníci. Především u trojky, čtyřky a pětky. Tím se skoro vůbec nikdo nezabývá. A přitom je to důležité, protože to často ovlivňuje potom chování zahraničních poboček různých firm, které se rozhodují, zda vstoupí na trh nebo ne podle analýzy trhu a hodně to skutečně ta směrnice o službách může ovlivnit. Takže by bylo třeba, aby se tomu věnovalo eh, i více i ekonomické bádání. Eh, máme také akademickou literaturu, která hovoří o nárůstu HDP v EU v dobách, kdy ještě paní Gebhardt a pan Harbour tady diskutovali o této otázce. Tak ty statistiky byly ještě v syrovém stavu. A komise také má svou studii generálního ředitelství COFIN a tam se hovoří o tom, že eh, také eh, dojde tedy k nárůstu HDP. A tady vidíte eh, zase ty eh, překážky eh, pro obchodní služby a pro investice, tak jak to bylo zjištěno právě v té studii generálního ředitelství ECFIN. Tady máte ještě nějaké další údaje. Úplně dole na té odrážce se říká, že celkové překážky službám uvnitř EU se zřejmě snížily o 20% díky směrnice, takže tady opravdu jsou e, určité e, přínosy, na kterých je možné dále stavět. Moje závěry jsou následující služby na tuzemské a evropské úrovni se, jsou hospodářsky e, provázané a to je velice důležité. Proto je tak dobré, že Členské státy po té, co směrnice vstoupila v platnost, velice spolupracovaly, eh, prováděly tedy různá vyhodnocení. Druhý závěr. Je to důležité pro evropský průmysl. Eh, za třetí, ty reformy služeb jsou důležité hodně pro eh, ta odvětví, která používají informační a komunikační technologie a kde stále ještě zaostáváme. Za čtvrté, stále je třeba eh, možné zlepšit produktivitu, pokud eh, ta restriktivita služeb se změní dle osvědčených postupů což neznamená automaticky deregulaci. Za páté, eh, hovořím tady o tom, že můžeme získat zcela jasně hospodářské přínosy a za šesté říkám, že to není jenom otázka větší hospodářské soutěže, ale že také potřebujeme investovat do infrastruktury. Děkuji mnohokrát za pozornost. Um, děkuji vám za to, že jste naplnil nebo dokonce i překročil má očekávání a předložil mnoho ekonomických údajů za velmi krátký časový úsek. Děkuji vám ještě jednou a myslím, že jste tady nastínil velice e, jasný obrázek e, této situace. A nyní prosím dávám slovo paní Omen, e, která já jsem asi měl říci dříve, že tady existují exempláře těch Eh, diapozitivů jak předchozího projevu, tak tohoto projevu, protože někdy eh, je to možná pro některé z vás v sále příliš daleko a je na to špatně vidět, když, si, když to čtete tady pouze na této obrazovce. Tak prosím, 10 minut. Děkuji vám. Eh, především bych chtěla poděkovat výbor IMCO a především paní Koraze Bild jménem Business Europe za to, že eh, nám umožňujete prezentovat perspektivu z hlediska, biz, z hlediska podniků, z hlediska Business Europe. My eh, zastupujeme malé střední podniky, ale také větší podniky a chtěli bychom hovořit o tom, eh, na jaké překážky stále ještě narážejí v každodenním životě naše podniky. A mm, především z hlediska směrnice o službách, ale nejenom striktně pokud jde o směrnici o službách. Především chci říci, že směrnice o službách přinesla celou řadu dobrých věcí. Samozřejmě je to modernizace práva a e, zrušení neoprávněných požadavků, což je dobré. Ale musíme také připustit, že je tady ještě celá řada překážek, na které podniky narážejí e, při svém podnikání v přeshraniční dimenzi. A to je škoda. Eh, předchozí řečník už řekl, že je tady velký potenciál hospodářského růstu a pro zaměstnanost. A já nehovořím pouze o službách, ale také o průmyslu. To je vzájemně provázáno, jak už řekl eh, pan kolega. Hospodářský růst a jeho potenciál je tedy opravdu veliký. Dovolte, abych nyní hovořila o překážkách, které jsou v souvislosti se směrnicí o službách. Jsou tady tři druhy překážek spojených s směrnicí o službách. První druh to je, že jsou stále ještě překážky pro podniky, které už měly být zrušeny díky směrnici o službách. Čili v tomto směru naprosto podporujeme nulovou toleranci k těmto překážkám. Čili jsme proto, aby členské státy byly žalovány, když neplní své povinnosti a aby odstranili tyto překážky. Druhý druh eh, se týká svobody členských států, díky svobodě členských států, kterou podle směrnice mají, aby uchovali určité překážky, když to považují za odůvodněné a za úměrné v obecném zájmu. To mu říkáme šedá zóna směrnice o službách. Víme od podniků, že si kladou otázky, zda některé restrikce by opravdu měly být zachovány ve veřejném zájmu nebo v obecném zájmu. Ve skutečnosti to často bývá v zájmu ochrany místního trhu. Myslíme si, že by bylo dobré, kdybychom měli transparentnější situaci o tom, jak členské státy využívají této svobody eh, v obecném zájmu. Eh, přeskum v rámci peer review, které provádí Evropská komise, eh, to znamená, že je to takový přeskum mm, mezi členskými státy a komisí, je podle našeho názoru dobrým krokem vpřed. Ale bylo by dobré, kdyby to bylo transparentnější. Eh, o to, kdyby bylo transparentnější, jak členské státy využívají této svobody. Evropská komise má určité eh, informace pro radu o tom, v jakém stavu je uplatňování směrnice o službách. Eh, my eh, si myslíme, že je dobrým nápadem, aby byly i nadále takové zprávy od stra- ze strany komise o tom, eh, jak situace vypadá. A tato zpráva by měla být dána Radě ministrů pro konkurenceschopnost, ale také Evropskému parlamentu. A bylo by dobré, kdyby mm, tam eh, se objevil také odstavec eh, v textu o evropském semestru. Další typ Eh, překážek v souvislosti se směrnicí eh, o službách je otázka jednotného místa, single contact, jednotné místo. Myslíme si, že takové jednotné místo je velice užitečné pro podniky i pro vlády. Pro podniky, protože je to snadný přístup k informacím a ke všem formalitám, které je možné provést online, ale je to také dobré pro vlády protože je to možnost, jak modernizovat veřejnou zprávu a snižovat náklady a používat nástroje e-government. Tady je možné ušetřit čas i peníze, jak pro podniky, tak pro vlády. Je tady ale také určitý prostor pro další zlepšení, jak se domníváme. Tady bych uvedla tři body. Jeden je to, že přístup k dobrým informacím by měl být ještě lepší. Informace by měly být ve více jazycích, nikoli pouze v jazyce členského státu, ale v dalších jazycích a konečně ehm, podniky by, mohli, by měli mít možnost udělat všechny formality online, například elektronický podpis. To by bylo perfektní, kdyby to opravdu mohlo fungovat a opravdu to bylo používáno. Po těchto poznámkách eh, apelujeme na vás na všechny, aby existovala ambiciozní charta PSC, eh, protože potřebujeme určité eh, ukazatele. Bylo by také dobré, eh, kdyby eh, tyto nástroje mohly používat eh, podniky. Teď bych chtěla hovořit ještě dále o překážkách spojených se směrnicí o službách. Ale moje hlavní poselství dnes je, že potřebujeme integrovaný přístup nikoli pouze zaměření jen a výlučně na směrnici o službách, ale dívat se také trošku za rámec směrnice o službách. Co tím mám na mysli? Myslíme si, že by to mělo být eh, v souladu, v konsistentní s dalšími směrnicemi a předpisy, například směrnice e-commerce nebo směrnice o eh, profesních eh, kvalifikacích, ale také bychom si mohli podívat i do dalších sektorech, které nepokrývá směrnice o službách, jako například agentury pro dočasnou práci, eh, zdravotní péče, eh, sociální zabezpečení a tak dále. Bylo by dobré, kdyby tady byl integrovaný přístup. Možná by bylo také dobré eh, zmínit další věc, když už jsem řekla, že je zapotřebí integrovaného přístupu. Bylo by tedy dobré hovořit ještě o dalších překážkách Uvedu několik příkladů, eh, na co narážejí podniky. První příklad. že je tady velký počet regulovaných profesí, 800 regulovaných profesí a 25 eh, z nich je zmíněno pouze v jednom členském státě. Mm, prostě jsou regulované profese třeba ve fotografii. Eh, my si opravdu klademe otázku, jestli je to nutné. Apelujeme na Evropskou komisi, aby vypracovala seznam eh, s vysvětlením, co to jsou tyto regulované eh, profese a aby členské státy přemýšlely, jak snížit počet regulovaných profesí, protože to je také překážka pro podniky. A v tomto smyslu je také problém neuznávání eh, profesních eh, kvalifikací a jedno je spojeno s druhým. Další příklad eh, jsou otázky dvojího pojištění a to znamená, že podnik potřebuje pojištění v jednom členském státě a pak je požadováno, aby měl ještě jinou pojistku v jiném členském státě. To stojí čas a samozřejmě peníze. Další příklad překážek. Existuje celá řada eh, vnitrostátních norem, které jsou někdy v konfliktu. A v oblasti zboží je Eh, velice eh, časté, že existuje vzájemné uznávání norem, ale u služeb je to mnohem vzácnější a bylo by dobré, kdyby existovalo eh, lepší vzájemné uznávání mezi členskými státy například pro akreditace vývozu nebo povolování a certifikáty. Další překážkou, a o tom už Eh, byla řeč. Eh, jsou to různá pravidla pro plánování, eh, kdy často podnikům překáží nejrůznější požadavky či velice restriktivní pravidla. Další příklad je jsou velké eh, požadavky na vlastnictví nebo velmi těžkopádné právní eh, požadavky v různých členských státech. Další šestá překážka, eh, o které chci hovořit, je nedostatek produktivity ve službách. O tom, myslím, už tady existovala poznámka. Oblasti jako IKT nebo některé další služby poskytované podnikům, ty vůbec nezaznamenaly v loňském roce růst. A bylo by dobré, kdyby eh, Evropská komise vytvořila eh, vysokou, tedy skupinu na vysoké úrovni o službách B2B. V tom by bylo dobré něco podniknout. Takže to je jenom takové stručné Eh, zmínění nejrůznějších překážek, které eh, existují pro podniky a na které podniky v každodenním životě narážejí. My si myslíme, že je opravdu na čase už s tím něco udělat a eh, najít možnosti, jak lépe integrovat evropský trh. Tady si myslíme, že je možné podniknout tři kroky, já už skoro bych měla končit, skoro se mi to podaří. Takže jednak je samozřejmě eh, uplatnění směrnice o službách s nulovou tolerancí pro její nedodržení a eh, dále je to vzájemné pochopení, vzájemný trust mezi eh, členský, vzájemná důvěra mezi členskými státy. Tady je i na Evropském parlamentu, aby tlačil na členské státy, aby postupovali podle eh, směrnice o službách. Já vám děkuji za příležitost eh, přednést eh, toto hledisko z pohledu podniků. Já bych samozřejmě mohla říct si mnohem více a hovořit mnohem déle, ale jen se omezím na to, že řeknu, že vypracováváme zprávy o všech těchto otázkách, které jsou k dispozici. Děkuji vám. Well, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Já jsem velice hodný dnes odpoledne, normálně jsem přísnější, ale ty prezentace jsou moc zajímavé. Tak, teď eh, poprosím Tomase Mariho, jakožto zástupce irského předsednictví, aby nás seznámil se svým pohledem na to, jak bychom měli dále postupovat u směrnice o službách. Děkuji, pane předsedo, děkuji Aně Marie za to, že se stará o toto důležité téma. Já jsem moc rád, že tady mohu zastupovat irské předsednictví. Eh, já eh, spolupracuji s Radou ministrů pro konkurenceschopnost a to se právě, ta se právě nedávno teď zabývala tímto tématem, konkrétně včera proběhla velice dobrá politická diskuse o integraci jednotného trhu a o otázkách směrnice o službách. Hovořilo se o tom, jak můžeme systémově e, zlepšovat provádění směrnice v členských státech i v souvislosti s evropským semestrem a s každoročním přehledem růstu. Byly provedeny nejrůznější studie ohledně hospodářských dopadů směrnice a ukazuje se, že provádění směrnice snižuje administrativní zátěž v EU, zlepšuje také kvalitu a škálu služeb pro spotřebitele a také se snižuje v konečném důsledku cena e, těch služeb. To je celkem asi jasné. Poslední studie Nizozemského útvaru pro hospodářskou politiku ukazují, že vlastně eh, míra obchodu by se mohla strojnásobit v EU, pokud by se podařilo odstranit všechny překážky. Naši vývozci eh, samozřejmě jsou propojeni jak s vnitřním trhem, tak s, tou eh, celo, s tím celosvětovým řetězcem hodnoty v rámci globalizace. Obecně můžeme říci, že EU má stále velký význam v mezinárodním obchodě a investicích a EU je nadále uh, největším vývozcem a dovozcem, tedy zdrojem i příjemcem eh, investic. 90 hospodářského růstu v roce 2015 se bude dít mimo EU a my tedy musíme zachytit tuto expanzi. Musí to zachytit i evropské podniky, evropské uh, vědovští pracující. Z hlediska globalizace musíme budovat jednotný trh jakožto jednotný e, obchodní blok a ten, této optimální úrovně se nám ještě nepodařilo dosáhnout. Směrnice e, o službách je e, důležitou součástí celé obchodní agendy. Dalším aspektem je to, že, jak všichni dobře víme, výsledkem finanční krize v eurozóně je to, že ten projekt jednotného trhu je velice křehký a zranitelný a je tady ehm, hrozba, že vlastně dojde ke krokům eh, zpět a proto musíme rychle tuto krizi zastavit, musíme z ní vybřednout a musíme za tímto účelem se spolupracovat mezi evropskými institucemi. Pokud jde o ty statistiky, ty statistiky jsou opravdu pozoruhodné. Eh, služby představují, někteří říkají 70% nebo 71% celkového HDP v EU. 3,2% toho jsou výsledkem vnitrounijního obchodu. A to je tedy veliká výzva, protože obchod rovná se pracovní místa a hospodářský růst. Samozřejmě to ale vyžaduje velkou politickou vůli a angažovanost a také strukturální reformy. A stále ještě potřebujeme řešit otázky jako byrokracie, transparentnost, eh, regulované profese, eh, ten rakouský problém kominíků a podobně. protože víme, že ty výnosy mohou být zásadní. Čísla už tady byla zmíněna, dopad na HDP, eh, hovoří o 0,6 až 1,6 to může představovat 60 až 140 miliard eur. A odhady, eh, pokud jde o investice, zahraniční investice, tam může být vliv podle různých studií 4 až 7 takže je třeba dále zjednodušovat eh, požadavky, odstraňovat obchodní překážky, zlepšovat fungování jednotlivých kontaktních míst. To všechno může mít významný přínos. Jednoznačné eh, eh, Povinnosti a hlavní zásady směrnice o službách se týkají všech úrovní vlád a veřejné zprávy. Pan Peltman už říkal, že to není jenom národní či evropská otázka, protože se to do, týká i vlastně e, místní a regionální úrovně. Ale systémově a systematicky je třeba tedy provádět všude směrnici o službách. A to je veliký úkol, veliká výzva pro členské státy z hlediska koordinace a zprávy, a zvláště pro ty členské státy, které fungují v decentralizovaném e, režimu a to musíme uznat jako fakt. Jak jsem říkal, Rada pro konkurenceschopnost minulé dva dny diskutovala o výročním přehledu růstu a o evropském semestru a také se tedy hovořilo právě o provádění směrnice o službách. Bylo to součástí té politické diskuse a to je, myslím, velice dobré východisko vlastně všechny členské státy přivítali zapracování eh, této otázky ehm, ehm, zprávy o integraci vnitřního trhu do evropského eh, semestru. A všechny členské státy, které vystoupily, což byla většina, přivítali zapracování eh, této otázky do Eh, evropského semestru, včetně té otázky zprávy věcí veřejných. Takže je vidět, že opravdu členské státy teď berou vážněji tu svoji povinnost provádět směrnici o službách. Asi bych ještě měl říci, že Rada pro konkurenceschopnost uh, diskutovala na základě dokumentu předsednictví, který vycházel z předchozí diskuse skupiny na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost. Tam se také diskutovalo o službách a o tom, že je třeba systematicky provádět směrnici o službách tak, aby se mohlo uvolnit uh, třeba i plný potenciál těch jednotných kontaktních míst že je třeba také zlepšovat informační systém o vnitřním trhu, eh, více využívat třeba postup Solvit pro zvyšování povědomí. A komise také představila další možné postupy. Víme, že řada překážek nejsou, e, není fyzická. Nejedná se třeba o hraniční kontroly a podobně. Jedná se spíše o správní překážky, administrativní překážky. A ty je možná obtížnější zjistit, jasně je identifikovat, v některých členských eh, státech ta jednotná kontaktní místa jsou třeba organizována lépe, někde je to velice eh, propracováno, eh, některé používají různé státní portály, takže některé členské státy hodně pokročily v oblasti elektronické veřejné zprávy a v oblasti jednotných kontaktních míst. Členské státy Některé vytvořily ta jednotná místa, takže jsou vlastně napojená na ty portály centrální elektronické zprávy, což pak také třeba eh, zjednodušuje eh, fungování. Některé členské státy ovšem ještě čelí velkým výzvám, pokud jde o vytvoření jednotných kontaktních míst, elektronických transakcí a podobně protože ještě třeba nemají takové zkušenosti s, tím, s tou elektronickou veřejnou zprávou. A to pochopitelně vyžaduje poměrně rozsáhlé zdroje, pokud se to má budovat od začátku, přináší to sebou další náklady a to právě v těchto složitých dobách není eh, úplně jednoduché. Myslím, že ale potřebujeme další akci, abychom zlepšili konkurenceschopnost v oblasti služeb a výrobků. E, týká se to právě těch regulovaných profesí, stav vevnictví, cestovního ruchu. Určitě se mohou zlepšit e, ta vzájemná srovnávání peer review. To je také jedním z cílů. Formulují se také specifická doporučení pro jednotlivé země. Byla takovéto doporučení i pro regulované profese, kde členské státy by sami eh, měly eh, tedy si mm, revidovat tu svou vlastní vnitrostátní legislativu. Je to tedy uvedeno v těch doporučeních pro jednotlivé země. Víte, že podniky se, si stále stěžují na příl, přílišnou byrokracii, na diskriminaci kvůli státní příslušnosti nebo místu usazení, eh, chtějí-li tedy působit někde v zahraničí. Eh, něk, v některých zemích se ještě provádějí tzv. zkoušky ekonomické potřebnosti a podobně. Je třeba, abychom si lépe uvědomili, Eh, jaké jsou eh, tyto překážky a ty hlavní překážky? Možná bychom potřebovali aktualizovanější hospodářskou analýzu eh, těch kritických odvětví. Z mnoha ohledů to bude vyžadovat, aby členské státy sami jak si doznali, kde mají nedostatky a bude to vyžadovat hlubší strukturální reformy. Mnoho poradních eh, skupin na vysoké úrovni bylo už zřízeno například pro ocelářství, potravinářství, chemický průmysl, prostě pro různá odvětví. A jak už bylo řečeno, teď je třeba, aby komise zřídila poradní skupinu eh, týkající se právě eh, služeb, která by se mohla tím zabývat s účastí různých dotčených subjektů. Irské předsednictví by vytvoření takovéto skupiny určitě podpořilo. Takže se těším na zprávu paní zpravodajky a doufám, že eh, všechny ty dnešní příspěvky vám v tom budou nápomocné. Děkuji. Bez mikrofonu, prosím. Já bych chtěla říci, že během rozpravy eh, si můžete eh, již eh, nyní říci, že já budu požadovat, abyste byl konkrétnější. Right, we've got, we haven't started the questions yet. Actually. S otázkami jsme ještě nezačali. A myslím, že pan Mare. Eh, má pravdu, když se takto dívá na některé ty eh, překážky. A já eh, mohu citovat něco, co bylo uvedeno v britských novinách, které hovořily o tom, že mm, na zimních olympijských hrách kterým by předsedal Michel Barně. Je dotaz znesený na ehm, ehm, lyžaře a rozhodnutí v této věci ovlivní počet pracovních míst ehm, v dané oblasti. No, to je jenom tak na okraj eh, z britského tisku a nyní prosím pro další řečníka. Děkuji, děkuji vám za pozvání. Já jsem velice ráda, že jsem tady a chtěla bych Eh, poblahopřát k vynikající paritě mužů a žen, které máte mezi řečníky panelu. Já se asi budu dívat na věci z trošku jiné perspektivy. Já se budu dívat na věci z perspektivy sociální a chci připomenout, že jednotný trh pro služby není sám o sobě cílem, je to pouze nástroj, jak dosáhnout sociálního pokroku a jak zlepšit eh, prosperitu pracujících občanů i podniků. To musíme mít na paměti, když eh, posuzujeme směrnici o službách. A chtěla bych, aby se komise z tohoto hlediska více podívala na situaci, zejména když chce komise eh, vypracovat eh, posouzení uplatňování opatření, které doposud eh, se přijaly a e, když se snaží uvést e, samozřejmě dobré příklady, ale existují také špatné příklady a já doufám, že to bude opravdu neutrální posouzení toho, co bylo do posud uděláno. Eh, uplatnění směrnice eh, o službách má vést k tomu, že nebudou překážky, ale jak jsme slyšeli, tak překážky stále ještě existují. Slyšeli jsme tady eh, celou řadu překážek, které stále ještě existují. Je ovšem pravda, že je zapotřebí určitého času, aby se evropská legislativa v této oblasti jasně uplatnila. Směrnice o službách ještě není uplatňována tak dlouho, takže my sdílíme eh, závěr eh, komise, že aspoň v této fázi není ještě dobré znovu otevírat eh, tuto směrnici. Souhlasím se spravodajkou, že s, důraz musí být kladen na to, jak vytvářet nové pracovní, nová pracovní místa. Chceme, aby také směrnice o službách přispěla k vytváření nových pracovních míst a Eh, víme, jaká jsou čísla nezaměstnosti v eurozóně, nezaměstnanost mladých je ještě mnohem vyšší eh, a přitom eh, krize dopadá na tuto novou generaci obzvlášť tvrdě. Já slyším, jaké jsou předpovědi ze strany Evropské komise a ze strany dalších, jak se bude vyvíjet trh Mm, doufáme, že koncem roku snad se již dostaví růst, i když ten růst se okamžitě ještě v první fázi hned neprojeví na trhu práce, bude to vyžadovat určitý čas. Takže tady trošku nesouhlasím se spravodajkou. Já si myslím, že je možné eh, oddělit eh, vytváření pracovních míst od pracovních podmínek v oblasti služeb se vytvářejí některá pracovní místa, ale jsou to pracovní místa pro málo kvalifikované pracovní síly a jsou špatně placená takže vlastně eh, s těmito novými pracovními místy ve službách souvisí vlastně vytváření vrstvy eh, chudých pracujících. Dále kvalita, kvalita zaměstnanosti, to je také důležitá i z jiného hlediska pracovní podmínka, podmínky, úroveň eh, platů. Špatné pracovní podmínky eh, vedou pak k špatné kvalitě služeb. A eh, se zájmem sleduji záměr komise nulové tolerance pro špatné uplatňování směrnice o službách a tady Eh, je to skutečně velice eh, důležité. Já ne, že bych s tím nesouhlasila, ale chci říct, že nulová tolerance eh, musí být aplikována i na jiné aspekty a na jiné věci. Tam, kde komise hned nezahajuje řízení pro porušování pravidel, i když k ním dochází. Ale taková je situace. Mezi jiným mám na mysli zneužívání principu svobody eh, usazování. Eh, svoboda poskytování služeb je často eh, používána jako záminka pro nabírání pracovníků tam, kde je práce levnější, nebo pro přeshraniční poskytování služeb. Přitom eh, má plně pracov- fungovat princip, že platí pravidla eh, té země, eh, kde se služba poskytuje. Neměla by tady být nekalá konkurence nebo jiné postupy, jak se vyhnout dodržení vnitrostátních pracovních předpisů přeshraniční obchodu se v celé řadě zemí vlastně mm, podniky někdy snaží vehnout určitým eh, podmínkám, eh, dopouštějí se sociálního dumpingu nebo některých jiných zneužívání situace. Není přijatelné, aby práce nebyla zaplacena za náležitý plat nebo aby sociální podmínky nebyly eh, dodrženy, či se prostě na ně jaksi pozapomnělo. Směrnice je v tomto smyslu velice důležitá ve věci Eh, domníváme se, že návrh komise ovšem nejde dost daleko. Mohl by dokonce omezit eh, možnosti, které tady existují pro provádění běžných kontrol. Já věřím, že zítra bude výbor IMCO o těchto věcech hlasovat a bude mít možnost eh, přispět k tomu, aby tato směrnice byla opravdu smysluplná pro vysílání pracovníků. A pak ještě další bod, článek 3, eh, zabránit zneužívání, to by mělo být velice vysoko mezi prioritami. Dále článek 9, ten by také měl být obsahovat otevřený seznam a dále si myslím, že eh, současná situace se v opačném případě nezmění a v neposlední řadě. Já vím, že je to kontroverzní a já vím, že mnozí z vás nebudou souhlasit, ale musím to říci. A to je odpovědnost, společná odpovědnost podniku. To si myslím, že je velice důležitá otázka. Také bych chtěla eh, říci, že tady je další aspekt eh, nařízení. Je tady snaha komise, aby eh, se využívala svoboda usazování a svoboda poskytování služeb v z hlediska uplatnění eh, některých eh, sociálních eh, podmínek takzvané Monty 2. Vím, že tady se objevily problémy vzhledem k tomu, že došlo k rozsudku Evropského soudního dvora a bude nutné s tím něco udělat. Návrh komise nebyl uspokojivý, ale to neznamená, že se prostě všecko vzdá a všecko odvolá. A pak eh, je tady eh, také ještě nutné, aby existoval protokol o sociálních eh, aspektech, který bude součástí této smlouvy. Kdyby došlo k nějakému konfliktu, je třeba zdůraznit právě existenci sociálních práv. To všechno je velice vzájemně propojeno. Chtěla bych také hovořit o směrnici o profesních kvalifikacích komunikacích, hovořila o tom zástupkyně Business Europe. Myslíme si, že to je důležité, je to věc, která může pomoci stimulovat přeshraniční mobilitu a e, také e, jsme hovořili o některých e, neoprávněných překážkách, které stále ještě přetrvávají, ale já chci dodržet svých deset minut a chtěla bych upřímně řečeno uvést, že sociální dimenze je opravdu velice důležitá. Je to věc, která nemůže být ponechána stranou a zlepšení fungování jednotného trhu služeb eh, nemůže být prováděno bez přihlédnutí k situaci krize, která dopadá na zaměstnanost a která vede k tomu, že vlády eh, uplatňují eh, rozpočtové škrty. Já vím, že celá řada věcí vyžaduje svůj čas. Členské státy potřebují určitý čas na to, aby snížili fiskální deficit, což často nejde udělat příliš rychle rychle. Ovšem tu cenu většinou platí eh, právě eh, pracující. Ano, je třeba eh, reagovat na krizi, ano, je třeba odstraňovat bariéry, překážky, ale není možné to udělat pouze na úkor pracujících. Je tady zapotřebí, aby existoval program, evropský program doprovodných opatření, které jsou zapotřebí, abychom mohli vybřednout z krize. Děkuji. Good, well, thank you very much. Děkuji mnohokrát eh, všem řečníkům. Eh, teď si vyslechneme komentáře a reakce ze strany kolegů. Nejprve dám slovo stínovým zpravodajům. Máme už poměrně dlouhý seznam žádostí o slovo. Um, and, uh, the, I assume the shadows a stínoví zpravodajové asi budou všichni chtít přispět, to znamená paní Rapty, pan Lökegaard, také já, ale možná si neudělím čas v tomto kole. E, takže paní Koráca Bild už nám tady do toho trochu vstoupila, ale ještě si asi vyslechneme nejprve vaše stínové zpravodaje a pak vám dáme slovo Ano Marie. Takže e, Silvana Rapty, prosím. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Ε, θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομη. Děkuji eh, za slovo. Já se budu snažit být eh, stručná, protože mm, myslím, že je velice důležité, abychom si vyslechli paní Gebhartovou, eh, protože to je naše úžasná kolegyně, která se podílela na této směrnici a má s tím velké zkušenosti. A také myslím, že je velice důležité si vyslechnout vás, pane předsedo. Mě by zajímal eh, váš názor. Takže, jak jsem říkala, budu velmi stručná. Pokud jde o to, co říkalo Business Europe, já bych chtěla poděkovat vlastně údem všem řečníkům za to, že přišli, že nám věnovali svůj čas a že nás seznámili s těmi zajímavými myšlenkami. Chci poděkovat také Aně Marie Koráca Bild za její skvělou dosavadní práci, protože skutečně působí velmi dynamicky. A to nás motivuje k lepší práci ve prospěch evropských občanů. Také bych chtěla Přát sekretariátu výboru za organizaci eh, tohoto skvělého slyšení, kde si můžeme vyslechnout eh, všechny možné názory. A moje otázka, tedy eh, je to na Business Europe, velice konkrétní otázka. Článek 20 odstavec 2 směrnice zakazuje jakoukoliv diskriminaci na základě země původu a podobně. Jak eh, to vidí firmy, co by bylo pro ně potřebné, aby měly eh, větší právní jistotu pro lepší přeshraniční obchod. Jaký mají podniky manévrovací prostor, tak aby se zajistila ochrana jak spotřebitelů, tak pracujících. A poslední věc, chtěla bych se ještě zeptat zástupkyně EOK, co si myslí eh, o tom, jaké očekává výsledky návrhu komise ohledně další liberalizace regulačního rámce. Děkuji. Děkuji, pan Lokegard. Děkuji, pane předsedo. Máme tady dlouhý seznam řečníků, tak budu stručný. Děkuji za eh, prezentace. Myslím, že to bylo velice podrobné a bylo dobré seznámit se s těmi různými čísly. Mám tady otázku pro vyjasnění na paní Omenovou. Pokud jde o provádění, říkáte, že tady je problém, že ta eh, směrnice se neprovádí plně nebo správně. V členských státech a já bych rád věděl, protože včera jsme dostali tedy nové informace ohledně hodnotících eh, tabulek, eh, které hodnotí to provádění. Myslím, že to je 0,6, což je docela hezké číslo. To je určitě dobrá zpráva pro eh, celý ten proces. Můžete tedy být konkrétnější ohledně toho, jaké jsou podle vás problémy a kde je to, je to provádění zvláště nedostatečné? Děkuji. Um, tak eh, asi to jsou všichni stínoví zpravodaje, kromě mě. Pan Hendl, ach, promiňte, já jsem vás přehlédl, vy jste hrozně vzadu. Takže pan Hendl za GUE a potom další seznam řečníků, prosím. Chtěl bych mít jenom stručnou připomínku. Já si nedokážu představit, že bychom měli nějakou zlepšenou směrnici, která by se týkala směrnice o službách, která by v podstatě byla taková, že by tam ochrana spotřebitelů a lidí nehrála žádnou roli. Samozřejmě kvalita a platba, e, to má všechno co dočinění s tím, jak se zachází s lidmi. Proto považuji za absurdní, když nezávisle se diskutuje e, o této směrnici nezávisle na potřebách lidí. Za druhé otázka zneužívání opatření, kterou tady zmínili Různí experti, především paní Dielsen, hraje podstatnější roli, než se dosud v parlamentu diskutovalo. V Německu máme celou řadu poradenských míst v městech, v spolkových zemích i v obcích a ty mohou vyprávět obrovské story o zneužívání této směrnice, také o firmách, které existují jenom jako poštovní schránky a podobně. A Nemůžeme o tom diskutovat eh, bez ohledu na ochranu lidí. Já dostávám celou řadu stížností ze strany podniků, kteří si stěžují na to, že se tady vlastně používá špinavá konkurence také při výběrovém řízení v obecních záležitostech a podobně. Z tohoto hlediska to není jenom otázka, jak se zachází s lidmi, jak se platí, ale také jsou v mnoha případech to lidé podváděni. Ale jedno Jedná se tady o rovné konkurenční podniky pro podniky, například ve sektoru služeb a také ve stavebnictví. A to je třeba zohlednit, zohlednit i v tomto výboru. Děkuji. Děkuji vám. Já si nechám pár otázek na později. Teď tady máme tedy další poslance. Doufám, že si naši řečníci dělají poznámky, aby potom mohli zareagovat na všechny komentáře. Takže řeknu vám, kdo je na seznamu. Tak, vy všichni jste na mém seznamu, nebojte se. Pan Lokikard, promiňte, Nemohli bychom nějak ty otázky združit a potom hned eh, odpovídat? Tak já sleduju eh, čas, protože pak ještě máme další eh, čtyři řečníky, tak nevím, jestli bychom to stihli. Tak záleží na tom, jak dlouhé otázky budete klást. Takže pan Overmeier, prosím. Já, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat za předloženou zprávu a především se jedná o první zprávu, která tady byla přednesena. Já jsem také eh, eh, eh, Chtěl bych také říci, že je pro mě velice zajímavé tady vystoupit. Za prvé je velice hezké, když můžeme říci, že chceme zvýšit produktivitu a také ekonomickou bilanci. Samozřejmě si klademe otázku, jak už zmiňovali moji předřetníci, jak to vypadá se sociálními standardy, které se liší země od země, pracovní doba, sociální povinnosti a závazky a podobně. E, já si nemyslím, že to bylo sou součástí této studie. Za druhé, další příklad, který bych chtěl uvést z Rakouska. Malá konkurenceschopnost, vysoké náklady, pomalý služ, pomalé služby, jak tady bylo řečeno, především je to administrativní otázka a ta je podstatným příkladem. Já si ovšem myslím, že tady máme i další body, které by se měly stát součástí této zprávy. Hovořili jste o těch kominících, je to dobrý příklad, ale ten zřejmě tady nesouvisí jenom se zvyšováním produktivity. U nás komíník má nejenom eh, funkci, že čistí komíny, ale také se zabývá protipožární ochranou a to je velice důležitá oblast. A musí také vydávat posudek a také musí hodnotit, jak vypadá používání toho topení a podobně. A také je to otázka, která souvisí se spotřebou energie. Bylo by zajímavé v této souvislosti vidět, co by odpadlo, kdybychom tyto agendy neplnili v této kvalitě a jaká nevýhoda by byla potom E, vlastně, e, když by se objevily odpovídající nedostatky v souvislosti s e, managementem rizika a také by tady mohlo docházet různým pořádům a ta stavební řád a z toho také vyplývá udělování povolení pro stavení. A samozřejmě jsou tyto předpisy rozdílné v jednotlivých spolkových zemích a je třeba rychle rozhodovat, protože rozhodující je kvalita zařízení, dále otázka, jak budu šetř, eh, také chránit třeba podzemní vody a podobně. Máme tady celou řadu problémů, které by se měly eh, stát součástí tohoto hlediska a měli bychom je posuzovat. Děkuji, to byly velice zajímavé informace. Myslím, že ta otázka je vlastně hlavně diskriminace z hlediska státní příslušnosti. Eh, samozřejmě je, není důvod, když jste z jiné země, abyste v jiné zemi si museli zvyšovat kvalifikaci. Nyní paní Gebhardt. Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji také za ty dobré výhledy, které jsme tady dostali. Velice mě těší, že i tak nadále pracujete velmi intenzivně na provádění této směrnice o službách, protože je to důležitá součást práce Evropského parlamentu a my poslanci také jsme přispěli k tomu, že došlo k rozumnému závěru a je to jeden jeden z velkých úspěchů, eh, kterého jsme dosáhli ve prospěch otevření trhu, to znamená, že mohou existovat pravidla, ale také současně tato pravidla neznamenají žádné překážky. Já si myslím, že ze všech příspěvků tady bylo jasné, že problém, před kterým dneska stojíme, je heterogenita jak to řekl pan Pelkmans, čili diverzifikace jednotlivých práv v jednotlivých státech, což je problém, před kterým stojíme a k, který bych tady chtěla zmínit. A z toho samozřejmě také vyplývá, co to znamená pro budoucnost. A tady eh, znovu zopakuji něco, co řekl pan Pelkmans. Neznamená to deregulaci, ale znamená to v podstatě jakési vytváření společného práva v Evropské unii, aby heterogenita mohla být odstraněna. Já bych tady měla ještě několik dotazů na všechny přednášející. V podstatě si myslím, že některé z nich jsou opravdu velice důležité. Ale mám tady specifickou otázku na pana Pelkmance. Vy píšete na straně 14, že se tady jedná o tom, že by se měla ta heterogenita odstranit a bylo by velice hezké, kdybyste ještě jednou přesně vysvětlil, jak jste to myslel s tou heterogenitou, protože já si myslím, že je to velice důležité a já velice nerada eh, hovořím v takových krásných větách, které tam byly napsány, ale jestliže tam není pak vysvětleno, co to znamená, tak to není tak dobré. Bylo by dobré, abychom formulovali jasně a skutečně uváděli příklady a nejenom všeobecné věty. Pak bych ještě měla takovou malou uh, připomenku. Je to takový něco, co mě trošku zlobilo. Vy jste v podstatě paní Bild přerušila nebo chtěla přerušit paní Nilsson. Jestliže vás to nějak, jestliže vám to nějak vadilo, tak by to bylo věc, ve které se mělo také intervenovat v případě eh, vystoupení pana Belkmance a paní Omen. Eh, možná, že by mohli všichni říci něco o té směrnici směrnici o vysílání, a nebo by se neměl přerušovat nikdo. Měla by tady platit stejná pravidla pro všechny. Tak eh, myslím, že je jasné, že ty služby souvisejí s řadou dalších věcí. Tak paní Hanslik, pak paní Styler. A protože mě k tomu vyzvala paní Rapty, tak neodolám a také něco řeknu. Paní Hanslik. This is Hanslik. Yes, but my, my... Oh, oh, yeah, you. E, Děkuji bardzo, pane předsedající. Děkuji mnohokrát, e, pane předsedo. Také já jsem e, velmi ráda, že se zase zabýváme směrnicí o službách. Už jsme na tom pracovali v předchozím volebním období. A také jsem mluvila o těch polských instalatérech. Já jsem tehdy pozvala polského instalatéra jako symbol kompromisu, kterého se podařilo dosáhnout u směrnice u službách a proto mě samozřejmě velice e, toto téma zajímá. Já nemám radost z toho, jak ta směrnice o službách na vnitřním trhu funguje. Vím, že se to používá teprve tři roky, byly tady zmíněny různé administrativní překážky. A poskytování těch služeb je stále velice složité. Dostali jsme tady různé statistické údaje a ty ukazují, že kdyby se podařilo tyto překážky odstranit, tak by poskytování služeb bylo mnohem uh, lepší. Nevím, pane předsedo, jestli si vzpomínáte na ty údaje, ale kdyby se ta směrnice prováděla řádně, pak by vzniklo 1,5 milionu nových pracovních míst v Evropě. A ten 1,5 milionu pracovních míst by tedy vznikl právě, kdyby se podařilo odstranit ty současné překážky. Pak by se chtěla zmínit o tom, co říkala paní eh, Veronika Anna Maria Nilsson. Já jsem stínovou zpravodajkou za EPP a nemohu bohužel plně souhlasit s tím, co řekla. Podle mého názoru ty vaše návrhy znamenají více ochrany pro pracujících. To nemám nic proti tomu, chápu, že pracující musí být chráněni, ale hovoříme-li o vysílání pracovníků, potom ta e, firma, která je vysílá, nemůže být přílišně zatěžována. Vy jste hovořila o v souvislosti s krizí a myslím ale, že je třeba nalézt vhodnou rovnováhu. Dovolte, abych vám připomněla, že dnes v Evropské unii eh, je čtyř, jsou 4 miliony volných pracovních míst, eh, na která nejsou lidi. A právě vysílení pracovníci by toto mohli zaplnit. Pokud jde o články 3 a 9, to je úplně něco jiného, než o čem jste mluvila. Eh, u článku 3 potřebujeme uzavřený seznam a u článku 12 nechceme eh, tu eh, společnou odpovědnost. Uvidíme, jak to dopadne v hlasování, ale my se budeme snažit o tu správnou vyváženost pro pracující a firmy. Děkuji. Ano, tak tohle už bylo opravdu mimo téma, ale eh, tak já jsem vám tady četl eh, něco z toho eh, britského deníku a La Liberation se teď hovoří o, o tom, že po polském instalatérovi teď v Evropě budou angličtí lyžaři. Yes, Malcolm, quite. Ano, Malcolm, opravdu. Určitě vás ráda pozvu eh, lyžovat do Skotska, ale to, eh, pokud je o provádění směrnice a tu rovnováhu, uvidíme. Jsou to témata, která samozřejmě souvisí i se směrnicí o vysílání pracovníků. Lidé mají eh, vlastně určité zkušenosti. Máme 24 milionů lidí nezaměstnaných v Evropské unii, hodně z nich jsou mladí lidé. A když hovoříme o růstu a zaměstnanosti, tak musíme přemýšlet o tom, jak dosáhnout rovnováhy mezi sociální ochranou a hospodářským růstem. Jeden ten slide mě trochu znepokojil. Myslím, že se tam říkalo, že v problematice pojištění možná by bylo dobré ještě toto vyjasnit, eh, o co tam vlastně šlo, protože nakonec máme asi všichni stejné cíle. Byl tady ten úžasný eh, plagát týkající se hospodářského růstu. Všichni asi máme zájem na hospodářské růstu, ale zároveň chceme všichni zajistit, aby ti, co pracují, aby se jim dostávalo ochrany. Dovedu, uvedu příklad ze svého volebního obvodu. Máme tam úspěšnou firmu ve službách, která o Vánocích eh, prostě ve tři hodiny ráno přišla vlastně do té továrny do té, výrob, do, do té firmy a řekli těm, řek, přišli seznam lidí, řekli jim, že eh, přecházejí o práci a že rovnou mají odejít na parkoviště, že už nemohou jít ani do kantýny. A to je příklad e, situací, k nimž v současnosti dochází. E, ve Spojeném království mnoho rodin žije v chudobě, kdy pracuje jenom jeden člen rodin. Máme prostě skutečně chudé pracující, máme problémy s nezaměstnaností. To je celá řada úkolů a je důležité, abychom se dotýkali i těch sociálních otázek. Každopádně si myslím, že služby jsou důležité, je to důležitá součást našeho hospodářství. Musíme si s tím nějak poradit a doufám, že prostřednictvím takových eh, slyšení. Mě tedy velice mrzí, že tady tak málo našich kolegů. Omlouvám se za to řečníkům. Budeme muset tedy povzbudit naše kolegy, aby se eh, častěji účastnili takových slyšení, protože ta slyšení jsou velice eh, důležitá. Děkuji tedy všem řečníkům za to, že sem dnes přišli. Thank you very much. Well... Děkuji vám. A já také bych chtěl položit nějakou otázku, ale pak se, eh, myslím, eh, je velice eh, na místě, abychom se znovu obrátili na řečníky panelu a umožnili jim odpovědět na otázku. Já bych se chtěla vrátit k celé té otázce, eh, které se věnuje toto slyšení, což je vytváření příležitosti a vytváření pracovních míst. Já eh, naprosto chápu Eh, různé otázky, které jsou spojeny se směrnicí o službách a eh, o tom, jak to má fungovat, s jakými všemi otázkami je to eh, spojeno. Komise vyjasnila celou řadu pozicí, byla tady celá řada otázek, která s tím byla spojena. Ovšem provádění směrnice není součástí vlastní směrnice Tady jde o to, jak uplatňovat eh, uplatňovat eh, tato pravidla jednotného trhu, jak uplatňovat to, co je zapsáno eh, v textu. A pravda je, že existuje velice velká různorodost, velice velice velké rozdíly mezi tím, jak je v které členské zemi daný text uplatňován, nejenom tento text ostatně, ale také další. V tomto smyslu bych se chtěl vrátit k tomu, co řekl Jack Pelkmans o tom, že tady není jedno na eh, homogenní situace, že naopak je tady velká heterogeneita, a tedy velice eh, učené slovo to popisuje, heterogeneita. A my bychom se měli asi soustředit právě na ten potenciál při uplatňování směrnice. Tady byl zajímavý graf, který eh, se Eh, týkal různých ekonomik. Ovšem eh, já myslím, že tady je překvapivé, že Španělsko eh, dosáhlo velice vysoké úrovně. I Samozřejmě, že poválečná ekonomika potřebuje pracovní místa, a myslím, že by bylo opravdu velice zajímavé soustředit se na ten potenciál, hospodářský potenciál a to, jak se nedostatečně odstraňují eh, překážky. Myslím, že také Německo má velice dobré ehm, výsledky a přitom také eh, má relativně nízké odstraňování eh, překážek. Asi by bylo dobré udělat takovou tabulku a mít eh, index nevyužitého potenciálu. Na to bychom se měli eh, soustředit, protože chceme mít více pracovních míst. A druhá věc, reaguji na pana Obermajera, který to řekl velice elegantně, Eh, hovořil o eh, profesi kominíků v Rakousku a eh, jak je důležité, aby právě oni inspirovali své klienty k tomu, aby se izolovali své domy a měli účinná topení. dále můžeme zkoumat otázku produktivity a tady právě Rakousko je dole na tom seznamu rakouský výrobní průmysl by možná mohl mít daleko lepší výsledky, kdyby zlepšil produktivitu a kdyby lépe uplatnil právě směrnici o službách. Takže já se obracím na paní Nilsson. Jak byste, prosím, odpověděla? Děkuji. Já začnu první otázkou. Co očekáváme od Eh, návrhu na další postup. My jsme eh, diskutovali o směrnici o službách už před několika eh, lety. Prosím, hovořte blíže do mikrofonu. Ano, máte pravdu, mikrofon je tady. Tak bude nejlepší, když se budete dívat na mě, to budete přímo v ose mikrofonu. Já jsem tedy říkala, že od začátku Eh, naše pozice byla taková, že jsme nechtěli, aby veřejné služby byly zahnuty do platnosti této eh, směrnice, protože se domníváme, že to vede k tomu, že jsou nízké platy a přitom i nízká kvalita služeb. Byla udělána velice zajímavá studie ve Spojeném království, kde eh, se sledovaly důsledky privatizace služeb. Sledovali jsme, jaký byl status těch pracovníků předtím a poté. Konstatovali jsme, že měli nižší plat. Ovšem pravda je, že ta studie se netýkala kvality kvality služeb, týkala se pouze výše platu. A otázka paní Gebhardt pro nás nejdůležitější otázka je zajistit, že směrnice o službách a o svobodném usazování není využívána negativním způsobem, není vlastně jich zneužíváno. To je pro nás velice důležité, protože tady je zcela jasná vazba. Hovoříme o přeshraničních službách a o poskytování služeb. Prostě není možné Eh, oddělit eh, služby od pracovních podmínek a to je naše pozice a to si nadále myslíme. Eh, vy jste ale neodpověděla na tu moji otázku týkající se, která země vlastně má lepší výsledky. Já, já se omlouvám, to mě uniklo. Děkuji, pane předsedo. Především chci vysvětlit, že já tady nejsem eh, jako osoba a eh, snažím se tady reagovat na některé aspekty v diskusi eh, z hlediska rady, z hlediska rady ministrů, z hlediska názorů členských států v radě. To je moje první hledisko. My jsme hovořili o některých dalších směrnicích, které jsou eh, s tím spojeny o pracovních eh, podmínkách, o volném pohybu pracovníků a o celé řadě dalších eh, textů, které jsou spojeny se směrnicí o službách. Já myslím, že mm, další kolegové eh, z irského předsednictví, kteří předsedají příslušným eh, pracovním skupinám či trialogům, určitě budou eh, vyvíjet maximální úsilí, aby vyřešili vyváženost všech těchto aspektů. Tady mám důvěru, že to rozhodně za irského předsednictví bude takto aplikováno. Pokud jde o polského instalatéra nebo o rakouského kominíka, to jsou prostě zmíněné profese eh, jen tak na zpestření. Můžeme ovšem diskutovat mnohem důkladněji eh, o celé řadě eh, těchto bodů, které je třeba reflektovat v dialogu v radě i v parlamentu a ve veškerých diskusích uplatňování směrnice o službách. To je prostě otázka uplatňování daného textu v konkrétních podmínkách. Je to prostě proces. My plně podporujeme celý proces screeningu, který probíhá. A já mohu zopakovat poznámku, kterou jsem již Eh, přednesl o tom, že by se mohla vytvořit skupina na vysoké úrovni, která by sledovala tyto aspekty. Myslím, že jsem zmínil fakt, že směrnice o službách bude součástí eh, procesu evropského semestru a bude eh, rozhodně formulovat konkrétní doporučení pro konkrétní členské státy a e, bude se soustředovat na to uplatnění samotných e, těch podstatných bodů e, a bude formulovat specifická doporučení pro jednotlivé země. To uvidíme, jaká doporučení komise vypracuje. A Uvidíme, jak tato specifická doporučení pro země se budou dále vyvíjet. Někdo položil otázku, co je nejdůležitější otázka. Já myslím, že nejdůležitější je prostě plně uplatnit to eh, nejpodstatnější jádro dané směrnice o službách. A myslím, že eh, všichni vyjádřili souhlas s tímto zákonem. A pokud já vím, tak eh, není žádný další návrh na větší liberalizaci směrnice o službách. Aspoň to není v této fázi v agendě irského předsednictví. Eh, naopak eh, se pouze formulují eh, požadavky na uplatnění již stávající směrnice a s možností, že budou některá řízení o porušení tam, kde to není náležitě uplatňováno. Prosím další. Já bych především chtěla odpovědět na otázku paní Lapty, článek 20, přístup ke službám. Já bych chtěla vysvětlit, že podniky poskytující služby mají zájem aby se věci náležitě uplatnily, protože tyto, slu- tyto podniky také vlastně eh, nakupují služby. Eh, jaké by tady byly eh, podmínky pro nějaký diferencovaný Eh, přístup. No, my jsme velice opatrní, když by tady byly nějaké další eh, požadavky na podniky. Na jihu naší země, Nizozemska, když eh, podniky mají třeba dodat jízdní kolo do nějaké vzdálené země v EU, je oprávněné žádat o takové firmy, aby celý jeden den zkoumala, jak je možné předat eh, to jízdní kolo o 500 kilometrů dále. Je to eh, přiměřené eh, z hlediska požadavků na čas a cenu? My souhlasíme, že je v zájemu, aby tady nebyly žádné diferenciální zacházení. Takže tak bych reagovala na vaši otázku. O to reakce eh, na otázku pana Lurgata o tom, jaký pokrok už byl dosažen. Ano, my samozřejmě zaznamenáváme pokrok v uplatňování směrnice v členských státech, ale faktem je, že stále ještě eh, řada věcí není implementována. Vy se ptáte na příklady, tak já jsem některé příklady už uvedla. Prostě některé podniky potřebují dvojí povolení, když se pohybují z jedné země do druhé. A e, nebo jsou některé další e, požadavky na povolení, na překlady nebo e, podobně. Je tady celá řada příkladů z této oblasti. A podniky prostě konstatují, že tady je takový určitý prostor, manévrovací prostor a to je pro podniky opravdu problém. Tak já doufám, že jsem tím odpověděla na vaši otázku. A konečně Jacques Pelkmans. Děkuji, pane předsedo. Pokud jsem to dobře sledoval, byly tady čtyři otázky. Jedna se týkala zneužívání situaci, zejména při vysílání eh, pracovníků. Já k tomu asi příliš mnoho neřekl, jenom eh, chci říci, že já eh, jsem velice pro eh, vysílání pracovníky, ale eh, nejsem pro směrnici o vysílání pracovníků, protože si myslím, že tady je proto celá řada důvodů, které by se měly jasně vyjádřit. Prostě ten princip sám je respektabilní. Potřebujeme třeba dočasná pracovní místa i přeshraničně, ale mělo by to prostě zůstat v náležité podobě. Jedna z důvodů, jeden Jeden z důvodů, eh, proč je to možná méně eh, respektováno, je to, že eh, jsou některé členské státy EU, kde není minimální plat. Já jako ekonom tady můžu třeba argumentovat s německým ekonomem a můžeme se přijít o to, jak postupovat. Podobně Švédsko a, Dá- Švédsko a Dánsko. Velká konference na téma, jak je možné, že nemáte minimální mzdu. Směrnice o službách se aspoň e, snaží vytvořit méně problémů. Takže e, Neříkejte prosím, že to stojí pracovní místa mezi třeba Německem, Belgií, Nizozemskem. Je tady taková určitá tvrdohlavost, e, kterou zaznamenávám. A teď eh, Rakousko. Možná mi nebudete mluvit, ale v, nebudete věřit, ale včera jsme měli doma komeníka. Eh, nebyl ovšem rakouský, byl to místní komeník. A důvod, proč je Eh, proč je čištění komína tak důležité, je otázka eh, pojištění, otázka spojená s pojištěním. To je prostě vše. Eh, je tam hodně konkurence a myslím, že to je dobře. Ale přitom ne, že by ti lidé pracovali za velice nízký plat, takže já myslím, že to může být dobré pro konkurenceschopnost. Je pravda, že je tady i věc, o které jsme nehovořili, a ta se týká proporcionality. E, nejenom kominíků. A těch 800 e, e, regulovaných profesí, tak tam jich je velmi mnoho, kde ta otázka proporcionality je složitá kde si skutečně klademe otázku, zda to je opravdu nutné. A to je velice složité, protože i soud s tím má mnoho problémů. A druhá jasnější otázka je mezi členskými státy. E, to je šeptáno, nikdo to neřekne veřejně a říká se prostě, je velice těžké třeba jet do Německa pro ty, ty a ty služby, protože ty jsou velice e, chráněny. No tak ať si to členské státy vyřeší mezi sebou. Oni si to vyřeší, prostě si udělají vzájemné posouzení, to by bylo vynikající. A třeba tři členské státy Eh, eh, můžeme jim říct se, proč 24 zbylých států to dělá jinak a proč vy tři to děláte takto. Eh, prostě vzájemné posouzení, to může být velice hm, účinné mezi členskými státy a já myslím, že tento proces určitě odstraní mnoho těch restrikcí. A dále za třetí, paní Gebharot, Eh, kterou se, tedy si velice vážím, protože byla spravodajkou asi v době velice vášnivých diskusí, kromě Rýče asi nejvášnivějších diskusí o této směrnici, a to po tři roky. Já mohu říci eh, dvě méně ekonomické věci. Žádná Deregulace eh, není navrhována v mých diapozitovech, kromě té, která je odůvodněná. O tom nediskutuji když mluvím o regulační heterogenitě. A pak je tady otázka diverzity, když eh, je ta diverzita velice vysoká, tak je zapotřebí velké úsilí na její překonání. A eh, je tady otázka administrativní eh, práce jen proto, že jeden členský stát to dělá eh, jinak než jiný eh, nebo jinak v jiné době. Jak eh, o tom provádět výzkum? Člověk se musí věnovat také databázi OECD a je to strašlivá práce a tam si uvědomíte, na vlastní oči se všemi těmi členskými státy, Eh, OECD, mezi kterými je 23 členských států EU. A eh, vidíme, jak těmi rozdíly nakonec v konečné fázi trpí spotřebitelé. Eh, myslím, že problém pro vás, nebo pro komisi, nebo pro radu je v tom, že harmonizace není Eh, povinnosti jen pro volný pohyb. Já vám uvedu příklad, jak to dělají v USA. V USA, tedy členské státy uvnitř USA, nebo státy USA, mají takzvaný kompakt, což jsou dobrovolné skupiny států, někdy 10, někdy 15, Eh, které se dohodnou na specifické harmonizaci, tedy my bychom tomu říkali harmonizaci. To vůbec to americký zákon nevyžaduje, ale oni tak postupují, protože to um, ovlivňuje hospodářské procesy, ale neexistuje na to téma federální zákon. Eh, nenutí je k tomu federální zákon. A tyto kompakty by mohly být udělány také v Evropě jako dobrovolný proces. Ale je to eh, pomalé, protože v USA ty kompakty už existují desítky let. A konečně, pane předsedo, ano, Španělsko je jedno z těch, jedno z těch zemí, které drasticky liberalizovalo a nepotřebovali na to pana Montyho. V Itálii eh, to částečně bylo eh, důsledkem Monty. Ovšem v letech 2009-2010 eh, to bylo provedeno ovšem Eh, nebylo, nebylo možné eh, v dané atmosféře dosáhnout okamžitě výsledku, proto je to těžko měřitelné, ale v dlouhodobém eh, výhledu to určitě Španělsku pomůže, aby mělo vyšší a účinnější růst, aby bylo atraktivnější, ale současná chudoba se prostě okamžitě neprojeví v nových pracovních místech, ale je to dobrá zpráva. A poslední moje věta? Brugách eh, se studenty jsme se dívali na čtyři zemi. Portugalsko, Španělsko, Irsko a Řecko. A kladli jsme si otázky, zda programy, které jsou jim vnuceny a které jsou velmi tvrdé, zda eh, vedou k hlubokým reformám. A odpověď zní, pokud věříme, co je ve zprávě trojky, protože to ve, neznamená, že to ve skutečnosti skutečně probíhá, je to napsáno. Tak Kdyby to tak bylo, tak za tři roky bude Řecko super kompetitivní zemí, konkurenceschopnou zemí. Děkuji. Já ještě bych vyzval pana Lokegarda a pana Šmita, proč v jejich příslušných zemích není ta minimální mzda. Ale to necháme skutečně na separátní diskuse, protože to bychom jinak všechno nestihli. Tak, teď přejdeme k dalším třema, třem řečníkům. Teď se budeme zabývat otázkou inovací a maximalizace hospodářských účinků pro podniky a občany. Bude tady Reinhold Schranz, který je z Evropského spotřebitelského střediska v Rakousku a ten nám řekne, jak může provádění směrnice o službách pomoci spotřebitelům. Pak tady bude François Mombuas, což je předseda e-commerce Europe, který bude hovořit o výzvách pro nové digitální služby a o tom, jak tyto služby lze vytěžit na základě směrnice o službách. A nakonec paní Lena Johansson, která je generální ředitelkou švédského jednotného kontaktního místa. Řada z nás toto místo navštívila za švédského předsednictví a velice se nám líbila tam angažovanost eh, švédského kontaktního místa a ostatně všech švédských eh, orgánů. Takže budete mít každý 10 minut, budu opravdu eh, přísný, předtím jsem to trochu zanedbával a pan Šranc má slovo. Mr. Chairman of the committee, um, Vážený pane předsedo, um, Paní zpravodajko, vážení poslanci a poslankyně, děkuji, že tady mohu vystoupit na téma směrnice o službách a vztah ke spotřebitelům. Já bych se chtěla zaměřit na článek 20 odstavec 2 směrnice o službách, protože jsme dostali velké množství stížností od spotřebitelů. Pro ty z vás, kteří nevědí, nevím, jestli máme ty slajdy. Máme zatím ty mm, kopie na papíře. Myslím, že to kolegové mají. Takže pro ty, kteří neznají článek 20 odstavec 2, tam se zakazuje odlišné zacházení kvůli státní příslušnosti nebo e, trvalému bydlišti. Eh, tedy ze strany poskytovatelů služeb. To odlišné zacházení je umožněno pouze, pokud je to odůvodněno objektivními kritérii. Pokud je ten článek 20 odstavec 2, eh, tak mám tedy na mysli konkrétní prováděcí eh, národní zákony, nikoli tu směrnici jako takovou. Jak tedy můžeme zajistit, že spotřebitelé nebudou diskriminováni kvůli svému bydlišti nebo státní příslušnosti? Eh, důležité jsou čtyři body. Je třeba zlepšovat osvětu mezi spotřebiteli, je třeba, aby pomáhala Evropská spotřebitelská střediska, je třeba vymáhat tento požadavek a je třeba zlepšit spolupráci s eh, orgány hospodářské soutěže. Tak nejprve tady ten první bod. Tak ještě ten další slide a máme to správně. Uh, takže zvyšování osvěty mezi spotřebiteli. Já to vidím každý den ve své práci. Spotřebitelé nevědí, eh, že je tady ten zákaz diskriminace. Často přistoupí na diskriminaci, protože prostě neví, že je zakázaná. Eh, tady do hry vstupuje Evropské spotřebitelské středisko. My vlastně pracujeme na projektu, jehož smyslem je informovat spotřebitele o jejich právech podle směrnice o službách a to především na základě toho článku 20 odstavce 2. Projekt vede irské spotřebitelské středisko. Můj kolega tady je přítomen, takže pokud byste k tomu projektu měli konkrétní dotazy, můžete se na něj obrátit. Proč je zvyšování osvěty tak důležité? Spotřebitele, kteří znají svá práva, mohou eh, vlastně eh, si, se jich domáhat v případě neodvodněného odmítnutí. Druhý bod. Pomoc evropských spotřebitelských středisek. Některé eh, otázky nemohou spotřebitele vyřešit sami. A tady tedy mohou pomoci právě ta evropská spotřebitelská střediska. Eh, máme už řadu případů, kde se takto podařilo dosáhnout pozitivního řešení. Možná si říkáte, co tam dělá ta uh, eh, Havajanka na tom obrázku a já vám uvedu tady konkrétní příklad. Rakouský spotřebitel si chtěl pronajmout auto, uh, nebo chtěla pronajmout auto na německých eh, stránkách jedné nadnárodní eh, společnosti. Proč eh, na německých stránkách? Protože tam to bylo mnohem levnější než na rakouských stránkách stejné firmy. Ta spotřebitelka měla radost, že našla tu nabídku, že uspoří na tu svou cestu na kurstance Hula Hula na Havaji ale to, ta rezervace jí byla odmítnuta, bylo řečeno, že německá stránka je jenom pro německé občany. A spotřebitelka byla velice zklamaná, obrátila se na Evropské spotřebitelské středisko, my jsme té firmě napsali, ta firma přijala rezervaci z německé stránky za nižší cenu, nicméně tyto své obchodní postupy firma nezměnila. Nicméně ta spotřebitelka nakonec tedy mohla tančit hula hula na Havaji. Eh, omlouvám se, že jsem se takto o tom zmínila, ale já jsem o tom slyšela konkrétně od té dámy a připadalo mi to docela legrační. Takže to je případ, kdy jsme mohli pomoci individuálnímu spotřebiteli, ale ta firma nezměnila své obchodní postupy. Pak tady jsou další případy, kdy obchodníci změnili své postupy po zásahu sítě evropských spotřebitelských středisek. Další příklad, to je ten Další diapozitiv, to je případ výletní lodi. Rakouská rodina si chtěla zarezervovat eh, cestu na výletní lodi na německé stránce eh, italské firmy. Cena za klasickou kajutu pro rodinu bylo 849 eur. Firma odmítla tu rezervaci, protože ta rodina neměla bydliště v Německu a přesměrovala rodinu na rakouskou stránku cena pro úplně, za úplně stejnou kajutu, podržte se, byla 2499 eur. To znamená, je tam rozdíl zhruba 1650 eur. Rakouská rodina tomu nemohla uvěřit, že by tam mohl být tak vysoký rozdíl. A obrátila se na firmu. A ta firma jim řekla, že to je dáno odlišnou politickou a hospodářskou situací Německa a Rakouska. My jsme tomu nemohli uvěřit, protože politická a hospodářská situace se nám zdá docela stejná v Německu a v Rakousku. Nicméně ta rodina taky tomu nemohla uvěřit a zkusila to ještě jednou. Napsali ně, na, německou cestovní kancelář, ale tam také e, odmítli rezervaci, protože řekli, že to zakazuje ta firma, co provozuje ty, tu výletní loď. Rodina byla frustrovaná a zklamaná a obrátila se na rakouské středisko. My jsme to řešili s italským střediskem, obrátili jsme se na tu firmu. Tady vidíte tady frustrované spotřebitele, Něm, Němci jsou na lodi, Rakušané zůstávají v přístavu. Byli opravdu velice frustrovaní. A my jsme tady napsali té firmě a firma odpověděla, že nikdy nechtěli spotřebitele diskriminovat a že od listopadu 2012 eh, rakouští a ostatní evropští spotřebitelé si mohou rezervovat na německých stránkách za nižší cenu. To je tedy dobrý příklad toho, jak velká firma změní svou politiku a doufáme, že takových příkladů bude více. Další možnost vymáhání. Eh, jsou i případy nedořešené, kde obchodníci stále odmítají poskytovat službu a neodůvodňují odlišné zacházení s nějakými objektivními důvody. My musíme eh, tyto případy předávat příslušným orgánům. Zatím ta míra vymáhání práva je velice nízká. V Rakousku neznám žádné rozhodnutí eh, příslušných represivních orgánů, ale musíme na to tlačit. Potřebujeme taková rozhodnutí, abychom vyjasnili otázky provádění. Eh, abychom objasnili ty objektivní důvody. To jsou všechno věci, eh, která musí, které musí vysvětlit soudy a správní orgány. My jsme už předali několik případů, um, uvedu příklad. Týká se to odmítnutí aktivovat předplacených telefonních a internetových karet, které rakouský spotřebitel zakoupil v Německu. Německá telekomunikační firma to zdůvodnila dvěma důvody. Řekla, že se nejedná o diskriminaci, protože žádají jenom o poštovní schránku v Německu, nikoli o bydliště. Ale podle našeho názoru poštovní schránka a bydliště no, je totéž. A pak eh, to ještě odůvodnili vysokými náklady eh, na posílání smluvních dokumentů do Rakouska. V, my nemůžeme uvěřit, že v digitální době, eh, nemů, proč by tedy nemohla firma to posílat mailem zadarmo. Takže ty důvody nám nepřipadaly objektivní, předali jsme to příslušným orgánům v Německu a čekáme na vyústění. Druhý případ se týká eh, lyžařských středisek, kdy si spotřebitelé z jiných zemí stěžují, že platí za lyžařská střediska a za vleky více než Rakušané. To jsme také dali příslušným orgánům v Rakousku, aby tedy objasnili eh, tuto diskriminaci. Podle našeho názoru je třeba, aby spotřebitelé z jiných členských států EU e, se tedy nezanevřeli na Rakousko. Máme krásná lyžařská střediska, krásnou přírodu a e, myslíme si, že i ostatní e, lidé z jiných zemí by měli mít příležitost jich využít. Takže to jsme předali příslušným orgánům a čekáme na rozhodnutí. Dále, předpisy o hospodářské soutěži. Mnoho případů diskriminace jsou zároveň porušením předpisů o hospodářské soutěži. Jedná se například e, o působení na území jiného členského státu. A je tedy třeba posilovat spolupráci s úřady na ochranu hospodářské soutěže. Zase příklad, který jsem do, e, dostal včera, připadá mi velice důležitý. Rakouský spotřebitel si chtěl koupit prefabrikovaný dům od firmy ve Slovinsku. Firma ve Slovinsku to odmítla a spotřebitele nasměrovala na rakouského dodavatele takovýchto prefabrikovaných nebo montovaných domů. Ehm, tam bylo řečeno, že tedy mají eh, dohodu s dodavatelem a nemohou prodat ten, eh, ten montovaný dům. Spotřebitel byl velice zklamán, protože cena za tentýž montovaný dům byl o 40 tisíc eur eh, vyšší v Rakousku než ve Slovensku. A rakouský spotřebitel tedy z pochopitelných důvodů se to chtěl koupit přímo ve Slovensku. Tento případ ukazuje, že musíme spolupracovat s úřady na ochranu hospodářské soutěže, aby se ověřovalo, zda náhodou tyto případy nejsou i porušením předpisů o hospodářské soutěži a následně také článku 20 odstavec 2. A tedy závěr. Dovolte, abych citoval jednoho spotřebitele. Považuji se za evropského občana. Mohu eh, se volně pohybovat po Evropské unii, ale když chci nakupovat eh, zboží a služby v zahraničí, je to zklamání. Jsem frustrovaný, když eh, si chci koupit nějakou službu v jiné zemi EU a obchodník mi řekne ne, ne, ne, musíte mít tady bydliště. Mám eh, pocit, jako by mezi námi stála nějaká umělá hranice. A takhle má tedy vypadat vnitřní trh. Takže s tímto prohlášením vidíme, že důvěryhodnost vnitřního trhu je tady ohrožena. Článek 20 odstavec 2 je důležitý, má svůj význam a měli bychom tedy zajistit jeho správné uplatňování, uplatňování a měli bychom ukončit diskriminaci. V době hospodářské krize je vnitřní trh důležitější než kdy jindy, jakožto motor pro hospodářskou obnovu. Využijeme tohoto potenciálu tak, aby firmy a spotřebitelé mohli co nejvíce těžit z vnitřního trhu a eh, abychom měli více takovýchto příkladů. Děkuji vám za pozornost. Well, thank you very much. Eh, děkuji vám, pane eh, Šranci. Eh, vidíme, jaké úspory můžeme realizovat při stavbě. A rozhodně se postaráme, aby tady pan kolega, který odešel, dostal kopii těchto diapozitivů, aby dostal do ruky ta čísla. Děkujeme vám za ty rozdíly. A další je pan Mombuas, který Yes, e-commerce Europe je eh, předsedou e-commerce Europe a vyslechneme jeho slova o potenciálu eh, služeb online. Děkuji vám, pane předsedo. A eh, já bych na úvod chtěl ukázat tři obrázky. My jsme relativně nová organizace, vznikli jsme před rokem s cílem zastupovat eh, podniky, které prodávají zboží či služby eh, online. A prakticky eh, jde o obrovskou maloobchodní síť, která vychází z internetového propojení Naším eh, cílem je tedy eh, lobbyingem a dalšími eh, nástroji proporovat online prodej. My jsme združení, které zastupuje řadu podniků a máme zájem s vámi diskutovat během tohoto složení, slyšení různé Eh, problémy, které se týkají logistiky, plateb a spotřebitelského práva. A teď prosím další eh, diapozitiv, který ukazuje, že eh, naše podniky jsou především z Belgie, Španělska, Francie, Dánska. Eh, Nizozemska. Na dalším diapozitivu vidíme dobrý, eh, dobrou zprávu, že eh, e-commerce v Evropě se rozvíjí a roste, představuje 300 miliard eur přesná definice e-commerce není stejná ve všech zemích. Můžeme eh, třeba uvést příklad, když si rezervujete hotel po internetu, strávíte noc v hotelu, ale pak zaplatíte až v hotelu, eh, tak to někteří považují za e-commerce a jiní to nepovažují za, commerce, za e-commerce. Takže je trošku mm, těžké eh, přesně srovnávat čísla. Eh, růst je opravdu do, rychlý v Evropě, je to 20% a eh, také můžeme říci, že vlastně pokud je o internetové obchody, pak eh, USA jsou nejrozvinutější zemí, ale můžeme říci, že tento obchod po internetu roste všude. Evropa je eh, velice důležitým trhem. Celá Evropa eh, ovšem je tak trošku eh, složením několika různých trhů. Není úplně jednotným trhem z hlediska elektronického obchodu. Rozrůstá se stále počet internetových propojení a tím pádem také roste elektronický obchod. Můžeme říci, že 45 eh, Evropanů už někdy nakupovalo po internetu a to číslo stále roste. Eh, v Bulharsku je to 9 a ve Švédsku 74 takže vidíte obrovské rozdíly eh, mezi jednotlivými zeměmi v EU. A Někteří prostě jsou naprosto zvyklí nakupovat na internetu, týká se to severní Evropy, skandinávských zemí a v jiných zemích tomu tak není. Takže nárůst eh, je trvale udržitelný, jak už jsem řekl, protože růst je ve všech zemích eh, mm, jasný, nabízí eh, lepší výběr, lepší cenu eh, spotřebiteli. Eh, samozřejmě sledujete jako zákazník především kritérium ceny, sledujete tedy různé ceny a můžete si vybrat levnější. A pak je to také velice pohodlné, protože taková srovnání můžete provádět, kdy chcete, z domova a Eh, vlastně je to eh, otevřeno ve dne v noci, eh, to spojení. 60 tisíc pracovních míst odhadujeme, že ve Francii je přímo či nepřímo spojeno s elektronickým obchodem a stále to roste. Jsou to především pracovní místa, která jsou vysoce kvalifikovaná. A v drtivé většině, i když potřebujeme jistě i ty, kteří pak ty balíky zabalí a naloží do nákladních vozů. E, přechod zákazníka z nákupu v obchodě k nákupu online je Eh, dobrý i v tom, že vlastně dodavatel si může optimalizovat eh, okamžik, kdy dodá zakoupené zboží. EU eh, e Digital Agenda má velmi ambiciozní cíle a počítáme, že 20 mm, spotřebitelů nakupuje služby online na přeshraniční bázi. Můžeme si vzít velice dobrý příklad Amazon. Když Amazon eh, eh, přišlo do mm, Evropy, tak bylo jen ve třech zemích. Francie, Německo, Spojené království a eh, prostě nakupovali, zákazníci nakupovali v jedné z těchto tří zemí, v Amazonu z jedné těchto třech zemí. Bylo to tedy přeshraniční obchodování, tak jak je to definováno. A Eh, pak eh, vzniklo ještě zastoupení ve Španělsku a v Itálii, eh, tak tady už to není přeshraniční nakupování, ale znamená to, že je to horší? Vůbec ne. Když chceme náležitě vyhovět spotřebitelům v nějaké zemi, zejména v nějaké velké zemi, tak samozřejmě řešíme především otázku jazyka, tím, že je to velká země, tak není nutné eh, mít velké náklady na to jazyk. Mm, drtivá eh, většina spotřebitelů se ovšem obrací na tu primární nabídku. Pro nás eh, je především snaha proniknout do zahraničí. Ten obchod se vytvoří v jedné zemi a pak se rozšíří dál do zahraničí. A, eh, a, eh, je to otázka harmonizace eh, právních předpisů. Když Eh, spotřebitel není spokojený se zbožím, tak má 15 dní na to, aby eh, zboží poslal zpět a dostal peníze. Má ještě druhých 15 dní na to, aby vlastně ta zásilka dorazila. Eh, znamená to, že i po započtení druhých 15 dnů je stále záruka, že dostane dostane peníze zpět. To je také Eh, věc, která trošku brání obchodům šířit se do zahraničí, protože když máte problém se zákazníkem, který je někde daleko, je to komplikované. Otázka plateb. Lidé dnes platí Eh, různým způsobem. Například v Itálii je to eh, na dobírku, zaplatí to na dobírku. To je typické pro Itálii eh, i kvůli problémům se špatnými poštovními službami a podobně. Prostě lidé nemají důvěru zaplatit něco předem. Ono to všechno vyžaduje peníze, vyřešit tyto důležité aspekty. Dále Eh, také eh, vychovat podniky, aby používali internet eh, a dále je to otázka důvěry, když jde o nějakou novou zemi, kde lidé neznají tu příslušnou obchodní značku, tak je to otázka rozvíjení důvěry. Ve Francii nějaký místní obchod, francouzský obchod má 55 eh, zákazníků, protože lidé považují takový obchod za důvěryhodnější, což nemusí ostatně být úplně pravda. A poslední věc, kterou vám chci ukázat je, a dát čísla, eh, tady uvidíte ty rozdíly eh, mezi jednotlivými zeměmi modře to je propojení internetu a ta křivka to je počet lidí, kteří nakupují eh, po internetu. A pak eh, uprostřed tam máme tu zelenou Skandinávie, Benelux, kde vidíte, že většina lidí mají, má internet a v pravé části eh, těch zemí bych řekl, že prioritou je právě vybavení internetem v eh, Bulharsku, v Rumunsku eh, je velice pomalý růst nákupů na internetu. Eh, samozřejmě, že stupeň rozvinutosti těchto zemí je také odlišný, takže tři země představují 55 celého trhu. 5 trhu, eh, Francie, Německo, Spojená království. Dále Itálie, eh, Španělsko, Polsko. Z hlediska počtu obyvatel jsou velice podobné, ale jsou velice za eh, těmito tak jak jsem o tom říkal, třeba v Itálii, že je tam velice nekvalitní služba doručování poštou. Já nevidím příliš mnoho překážek, které by bránily rozvoji tohoto obchodu. To bych řekl na závěr. Děkuji. Uh, uh, Děkuji za tento velice praktický pohled. My se snažíme soustředit i na další typy překážek. Konečně poslední prezentace. Vítám ještě jednou Lenu Johanssonovou ze Švédska která bude hovořit o švédském jednotném kontaktním místě. Máte slovo. Děkuji. Děkuji za možnost obrátit se na výbor v této klíčové věci pro hospodářský rozvoj EU. Je nás tedy o možnost prezentovat švédské kontaktní místo. Já bych eh, začala šířeji, abych zdůraznila eh, význam fungování kontaktního systému. V kontextu obchodu eh, vnitřní trh stále v sobě skrývá nevyužitý potenciál. Plně souhlasím s názvem tohoto panelu kde se říká vlastně držet krok s inovací. To platí pro kontaktní místa, ale také pro jednotný trh obecně. A právě důležitým aspektem jednotného trhu je přizpůsobovat se rychle vývoji, eh, zajišťovat, eh, aby ten jednotný trh byl stále moderní. Služby jsou v tomto kontextu klíčové. Služby jsou dnes nedílnou součástí eh, výroby a všech firem. Takže eh, obchodní služby jsou eh, klíčem moderního obchodu. Často už se neprodává jenom zboží, často se prodává balíček zboží a služeb. Obchod Eh, je také důležitou součástí celosvětového hodnotového řetězce, ale je třeba také zdůraznit význam služeb v rámci tohoto řetězce. Služby eh, jsou důležitou součástí tohoto řetězce. Bez nich by ten řetězec nemohl fungovat. A proto eh, je třeba usnadňovat obchod se službami. To platí také pro nástroje, které mají pomáhat podnikům působit na jednotném trhu a právě ta kontaktní místa jsou jedním z důležitých příkladů takových nástrojů. A je tady potenciál zlepšovat volný pohyb služeb a tak usnadňovat i fungování podnikům. Tak jak vidíte, ten náš národní, eh, náš národní obchodní rada eh, vlastně spolupracuje s různými orgány a působí v různých oblastech. Máme koordinační úlohu, Okoordinujeme eh, to švédské jednotné kontaktní místo s dalšími agenturami. Jak víte, PSC to je povinnost plynoucí ze směrnice o službách a zřízení tohoto místa má tedy poskytnout podnikům jednotný webový portál, tak, aby poskytovatelé služeb mohli řešit všechny administrativní otázky online. Je tedy třeba se na to podívat z hlediska podniků aby to fungovalo dobře pro podniky, to místo. Často podniky říkají, že chtějí jednotnou přepážku, to plyne i z příslušného programu. A pro švédské jednotné kontaktní místo je tento pohled důležitý. Jak vidíte na tomto slajdu, Shromáždili jsme mnoho informací pro podniky na jediném místě. Pan Mary řekl, že některé členské státy už mají propracovaný portál. Tohle neřekla bych, že by to byl jako nějaký už propracovaný, ale už prostě existoval a my jsme se snažili ho vlastně rozšířit, tak abychom tam mohli napojit i to kontaktní místo. Tady najdete v podstatě všechny informace, které potřebujete k zřízení, eh, provozování i uzavření podniku. Takže to pokrývá celý řetězec, ta jedna internetová stránka. Takže úvahy, zahájení, provoz, rozvoj, uzavření. To je, tady vidíte těch pět kroků a je to opravdu odrazem životního cyklu firmy. Dole vpravo vidíte logo EUGO a přes něj se dostanete přímo na to jednotné kontaktní místo. My plně souhlasíme s myšlenkou PSC druhé generace, to znamená, jde to i nad rámec působnosti směrnice o službách. My jsme tam zahrnuli i služby, které nespadají do směrnice a další informace. Také bych chtěla zdůraznit, tak jak to učinila paní Umenová, význam více jazyčných informací, aby se skutečně naplnil účel Eh, tak PSC musí poskytovat informace kromě toho vlastního jazyka, nejmenším ještě v angličtině. A tady vidíte velice konkrétní příklad žádosti eh, o licenci u eh, radnice. Vidíte, že ta žádost je švédsky a anglicky. Možná to působí celkem jednoduše, ale pak je to velice praktické a může to být i řešení situace v některých členských státech, kde jsou žádosti jenom v úředním jazyku daného jazyka, jenom ty jsou právně platné. Nám se tohle nezná, nezdá nějak matoucí, naopak tu naši variantu považujeme za velice dobře srozumitelnou. Takže plně souhlasíme a, po, a máme vytvořenou druhou generaci jednotného kontaktního místa. Ale chtěli bychom zajít ještě trochu dál a vytvořit třeba třetí generaci kontaktního místa. To je to, že bychom chtěli, aby to místo bylo ještě rozvinutější, pokrývalo i volný pohyb zboží, jak už jsem říkala, služby a zboží jsou dnes velice integrovány ve firmách a chceme, aby se tam zapracoval i volný pohyb e, osob, protože to také úzce souvisí e, s poskytovateli služeb. Hlavním aspektem jednotného kontaktního místa je eh, přeshraniční využívání elektronických postupů. PSC naplní svůj potenciál pouze, pokud poskytovatelé služeb skutečně mohou vyplňovat eh, formuláře elektronicky. My nyní vyvíjíme eh, formuláře, které se budou vyplňovat online a bude možné online rovnou odeslat. Další důležitý elektronický aspekt je možnost ověřit eh, elektronický podpis ze zahraničí v tom jednotném kontaktním místu. Až se nám toto podaří, tak skutečně dosáhneme zamýšleného účelu jednotného kontaktního místa. Také teď vyvíjíme řešení, které by umožnilo ověřit to nejen tedy švédské podpisy, ale i zahraniční podpisy. A momentálně to některé radnice testují. Takže všechny tyto možnosti zvažujeme. Myslíme si, že ta kontaktní místa mají potenciál velmi usnadnit eh, přeshraniční obchodní vztahy. A v neposlední řadě chci zdůraznit význam osvěty. Hovořilo se tady o osvětě mezi spotřebiteli, ale také je třeba provádět osvětu e, mezi podniky. Zvláště bych chtěla zmínit semináře, které e, provádíme ve spolupráci s zastoupeními EU. protože my se snažíme zaměřovat i na poskytovatele služeb z jiných evropských zemí a opravdu ten ohlas byl velmi dobrý. Děkuji. Thank you uh, very much uh, Jsem velmi rád, že eh, nadále eh, představujete dobrý příklad eh, pro další země. A máme spoždění, protože jsem byl příliš tolerantní Eh, při překračování času. Já tedy požádám kolegy, aby byli opravdu velice struční a eh, Samozřejmě musíme dát ještě možnost také eh, Aně Marii, aby přednesla závěrečné schrnutí a závěry, to je velice důležité. Takže podíváme se, kolik máme teď řečníků. Paní Gebhardt, paní Styler, paní Rakty, pan Schmidt, paní Rüller. Pan Koraco Bild, chcete začít? Dobré, začneme tedy paní Gebhardt, pak paní Styler a pak další. A pak ještě slovo těm řečníkům. Eh, děkuji, pane předsedo, děkuji za skutečně velmi dobré prezentace, které jsme měli a ten švédský model, to je opravdu vzor pro všechny ostatní. Já bych si přála, aby v ostatních zemích, například i v Německu, se postupovalo podobným způsobem, aby se to pohnulo ku předu. Musím říci, že to bylo opravdu nádherné. Chtěla bych se vrátit k jedné věci. Děkuji srdečně za skutečně konkrétní návrhy, které tady předložil pan Šranc a e, také druhý řečník byly velice plastické. E, měla jsem vlastně dojem, že to je opravdu velice plastické a Mělo to málo společného se svobodou služeb a se směrnicí o službách, ale spíše to bylo něco v souvislosti s nabídkou jak bychom tedy se mohli postarat o to, a to by byla moje otázka, aby ty nabídky byly skutečně předloženy všem občanům a nikoli v selektivně, tak jak se to děje dneska? Já myslím, že otázka politiky uh, hospodářské soutěže, což už je zase další uh, oblast, a prosím paní Styler. Ano, to je právě otázka hospodářské eh, politiky, kdy řečník o tom eh, konkrétně hovořil. A eh, ve Spojeném království je otázka samozřejmě právních aspektů Eh, otázka, kde je to umístěno, pak je tady otázka distribučního centra. Eh, distribuční eh, centrum může dostat také státní podporu, třeba v oblasti, kde já žiji. Takže to je celý soubor aspektů. O tom se hodně diskutuje ve Spojeném království. Eh, lidé si začínají klást otázky. Ano, chceme služby, chceme mít možnost eh, toho či onoho a je tady celá řada úspěšných podniků, které se eh, rozvinuly v rámci elektronického obchodování, ale je tady otázka hospodářské soutěže a dalších aspektů. A to asi bude z mé strany všechno. No, to bychom si asi měli nechat na další eh, slyšení. Prosím, paní Rapty. Děkuji, pane předsedo. Já se snažím eh, se zaměřit na směrnici o spotřebitelích a otázku eh, harmonizace Eh, o otázce minimální či maximální harmonizace. Když se podívám na to, co komise chtěla, komise chtěla maximální harmonizaci eh, v té době. Do jaké míry se to, ten zázrak podařil? else? Prosím, ještě někdo další? Tak eh, já myslím, že budeme postupovat tak, že asi dáme slovo paní Johansson, pak panu Mombuasovi a pak panu Šrancovi. Prosím, paní Johansson, máte nějakou reakci? On na mě se konkrétně neobraceli konkrétní otázky, ale k té první otázce eh, těch velice užitečných center, zda by mohly být použity eh, a center Solvit, zda by to mohlo nějak systematičněji pomoci. Pan Mombuas? Něco ještě k Amazonu, nebo máte pravdu? Eh, stejné hnutí je i ve Francii a co můžeme říct o Francii jménem francouzského obchodního združení, tak eh, chceme, aby eh, daňový systém byl eh, spravedlivý, aby všichni působili nebo platili stejné daně. A jsou tady dva body, které jste uvedli. Amazon velice šikovně dostává dotace tím, že si volí mezi dvěma chudými městy a e, to je naprosto legální a pak získá e, velice šikovně a pak také otázka Eh, chytrého sídla z hlediska architektury. Eh, vlastně tady je možné eh, to řešit v Evropském parlamentu. Je na to vhodná doba, protože lidé se tím nejsou spokojeni. Moskovici, Charlebois a Hosborn měli společný dopis ve Financial Times o těchto věcech a já skutečně s touto souhlasím. Jedna věc mě šokovala. Nevím, jestli si to vzpomínáte před rokem, Internet Egypt a Christine Lagarde, tehdejší francouzská ministrině financí, eh, spolu eh, s Eh, vým partnerem řešili tuto otázku a prostě bylo řečeno, na, vaš, na vás je vydělat peníze a na, na tom druhém je eh, vytvářet sítě. Prostě je to otázka velkého giganta. Eh, no, já myslím, že v této věci se asi shodneme. Eh, pokud jde o nabídku, tak většinou eh, se eh, spotřebiteli nabízí opravdu velice veliká nabídka, třeba francouzský FNAC, který prodává knihy, desky a tak dále a pak prostě existuje FNAC IT pro Itálii a podobně. Tady je zapotřebí platit platit ehm, poštovné za zasílání knih, tak samozřejmě italské knihy byly v Římě, francouzské knihy byly ve Francii, ale ve drtivé většině případů eh, to není tak, že by eh, ty sklady skrývaly některé zboží, aby se neprodalo. Eh, dále je to otázka samozřejmě, když je to velice lokální kontrakt, tak je to otázka mm, přístupu k internetu A druhá otázka. A zapomněl jsem na tu třetí, pardon. Ano, je to otázka harmonizace. směrnice o právech spotřebitelů, to je plně harmonizovaná směrnice. Ano, doufám, že došlo k velkému zlepšení že jsou tady ještě některé další alternativy, o kterých budeme diskutovat zítra. Ano, společný evropský zákon o prodeji. A ještě eh, prosím pan Šranc. Vy jste hovořil o tom, co se vám podařilo prosadit pro eh, spotřebitele, takže prosím, máte nějaké ještě dodatečné poznámky k tomu, co tady zaznělo? Má závěrečná poznámka eh, je, že případy podle článku 20 odstavec 2 směrnice o službách eh, představují velké množství případů, kdy právě šlo o rozdílnou cenu. A když eh, spotřebitel žádá o určitou službu a chce mít eh, levnější službu někde jinde, je mu to odmítnuto. Eh, na základě bydliště, eh, neboť bydliště se nenachází v příslušné zemi. A my tady vycházíme z článku 20 odstavce 2 a mm, předpokládám, že budou ještě další případy tohoto typu, protože eh, spotřebitelé používají internet, sledují různé ceny a různé nabídky, nacházejí levnější nabídku v jiné členské zemi a pak samozřejmě chtějí takové nabídky využít v eh, budoucnu si myslím, že budeme mít celou řadu takových případů, mnohem více takových případů a ty případy jsou důležité, protože spotřebitelé jsou frustrováni, ztrácejí důvěru v internetový obchod a to je velice zásadní otázka. A ještě jedna věc, kterou jsem neuvedl eh, ve svém vystoupení. Eh, když jsou objektivní důvody, pak samozřejmě je v pořádku že eh, se odmítne poskytnutí té služby, když jsou tedy objektivní důvody, eh, když se tak třeba dohodnou organizace na ochranu spotřebitelů, že není možné poskytnout službu spotřebiteli. Ale podle mého názoru, jak plyne čas, tak si myslím, některé ty objektivní důvody vymizí. Například jeden kolega Eh, zmínil eh, směrnici o právech spotřebitelů. Já si myslím, že ochranu spotřebitelů eh, v budoucnu bude možné harmonizovat, jak postupně plyne čas. Další případ je otázka vymáhání dluhu, protože ehm, obchodníci někdy nechtějí eh, poskytovat služby do zahraničí kvůli otázkám vymáhání platby. Ale teď existuje evropský platební příkaz a eh, to opravdu funguje, takže já apeluji na podniky, aby používali evropský platební rozkaz, hm, aby vymohli peníze, které jim nebyly zaplaceny Eh, takže jak čas plyne, tak si myslím, některé eh, překážky vymizí a budeme mít eh, příznivější politiku. Děkuji vám. Děkuji vám. Ano, to děkuji všem panelovým řečníkům a nyní se obracím na paní Koraco Belt která určitě přednese velice stručné závěrečné poznámky a já opravdu velice děkuji za to, že spolu se stínovými zpravodaji jste zorganizovali toto slyšení. Děkuji, Malcolm. Já chci poděkovat Bergetovi a Thierrymu z sekretariátu a dalším kolegům, protože já myslím, že jsme opravdu tady vytvořili fantastický panel eh, na celé toto odpoledne a Eh, mě to velice inspiruje, dostala jsem velice mnoho konkrétních eh, vstupů, eh, které posunou naši práci dál a velice se těším, že budeme v kontaktu. Prosím, kontaktujte nás i nadále, buďte součástí této diskuse. Mě to velice povzbuzuje, protože vidím, že všichni souhlasíme, že potřebujeme více harmonizace, nulovou toleranci pro neuplatňování směrnice a opravdu se Eh, nesnažíme znovu vymyslet kolo, ale snažíme se toto všecko uplatňovat. Otázka působnosti nebo rozsahu. Eh, někteří hovořili o aspektech, které nejsou v rozsahu působnosti eh, směrnice o službách. Byla tady hovořeno například o směrnici o právech spotřebitelů a některé další aspekty. Také Digital Europe. Ano, potřebujeme si uvědomit, že je tady interakce když uplatňujeme směrnici o službách s dalšími eh, předpisy, ať už vnitrostátními nebo evropskými, eh, včetně otázky vzájemného uznávání eh, nebo otázka profesních kvalifikací a podobně. Já lituji, že tady nejsou zástupci členských států a zástupce irského předsednictví tady nezůstal až do kopce a do konce. A pak zástupce Eh, zástupce eh, odboru také nezůstala eh, až do konce a nevyslechla například hledisko spotřebitelů. My tady máme velkou odpovědnost, protože nechceme, aby se to dělilo mezi levici a pravici, mezi podniky a odbory. My chceme opravdu přinést určitý přínos pro lidi kdokoliv se bude snažit rozdělit naši odpovědnost eh, otázkou vytváření pracovních míst eh, v Evropě, tak narazí na mě jako spravodajku. Eh, máme dvě a půl stránky. Všichni víte, jak je to těžké v tomto parlamentu. Prostě nemůžeme tam dostat všecko, nemůžeme tam napsat všecko, co nás napadne. To je vždycky v každém usnesení, je to stejný případ, že tam prostě se snažíme eh, vrást úplně všechno, je to prostě mnoho slov a slov a slov. A a já eh, s naší eh, pracovní skupinou tady budeme jednotně eh, hájit otázku rozsahu této směrnice z hlediska vytváření pracovních míst. Pane předsedo, samozřejmě musíme vyvážit i sociální dimenzi, je to důležité. Samozřejmě, že je to důležité. Máme vnitrostátní předpisy, máme kolektivní dohody, Eh, doma. Někdo řekl, že v mm, některých členských státech neexistuje minimální mzda. A článek jedna směrnice o službách říká, že směrnice eh, se nedotýká pracovního práva a smluvních eh, dohod o pracovních podmínkách, mm, o vztahu mezi zaměstnavatelem a pracovníkem. Paní, která tady zastupovala Eh, odbory říkala, že souhlasí s tím, že se nemá znovu otvírat tato směrnice a já s ní souhlasím. Eh, my eh, chceme zahrnout i digitální služby, které neexistovaly v roce 2006 a zahrnout nové způsoby prodeje zboží i služeb, eh, ty, ty smíšené typy produktů. Chceme reagovat na moderní eh, situaci, eh, ve které žijí občané Evropy. Nechceme to znovu otvírat. Eh, nebudeme znovu otvírat legislativní proces. Pane předsedo, já doufám, že budeme schopni vytvořit kritickou masu společným úsilím, abychom přesvědčili členské státy, že nestačí přijít sem a říci nám to, co nám tady mohou říci experti. My potřebujeme v praxi uplatňovat směrnici o službách. Oni nám musí říci, co dělají v uplatňování eh, směrnice. My od nich nechceme analýzu, my od nich chceme odpověď. Třeba bude zapotřebí udělat novou analýzu, ale to nemůže být důvod ke spoždění v tom, co můžeme uplatňovat už nyní. A zástupce spotřebitelů nám tady eh, uvedl jasné příklady. Já bych chtěla uzavřít, že Ehm, se chci omluvit. Já nejsem teď ve situaci, kdy bych schrnula všechno, co tady zaznělo, eh, protože toho bylo hodně a máme málo času. Já jsem si pečlivě všechno zapsala, budeme to analyzovat a eh, chceme, chci z toho eh, v zájmu občanů Evropy získat to nejlepší. Děkuji vám. Well, thank you very much indeed, uh, Anna Maria. And uh, as a Děkuji mnohokrát, eh, ano, Marie a s celým tvým týmem a s novými zpravodaji eh, nám připravíš zprávu. Ta zpráva bude k překladu 15. Na to se moc těšíme. Budeme diskutovat 23. Eh, 20, pardon, 24. 25. dubna. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 7. květen. A chci tedy ještě jednou poděkovat zbývajícím řečníkům. Samozřejmě to napíšeme i těm předchozím. Děkuji vám všem, kteří jste se k nám připojili na toto hlišení. Děkuji všem posluchačům na internetu. A jenom připomínám, že teď máme nové číslo newsletteru, takže ti, kteří se nepřihlásili k odběru, tak mohou učinit. A teď končí otevřená část jednání. Zítra budeme pokračovat v 9 hodin ráno. Máme nabitý program, těším se na kolegy poslance a navrhuji, aby zasedání koordinátorů začalo co nejdříve a prosím ostatní veřejnost, aby opustila místnost co nejrychleji, protože další jednání bude s vyloučením veřejnosti. Děkuji.